A srdečně vás eh, vítám a hned na začátku eh, vám eh, představuji změnu na našem sekretariátu a sice dvě nové asistentky, Katarinu Heslevik a Sandrin Kutie, které obohatí náš sekretariát kontu. Srdečně vítejte. práce u nás je spoustu. Dále bych se zeptal, jestli máte nějaké, zeptal, jestli máte nějaké připomínky k pořadu jednání. Pan Freund, já nechci nic k pořadu jednání, ale eh, jenom bych eh, stručně chtěl blahopřát k tomu velice úspěšnému dopisu, který jste napsala eh, jménem nás všech a zabránila jste tomu, abychom vydávali spoustu peněz daňových poplatníků za těch několik týdnů k nahrazení komisařů. Já jsem to eh, napsala ke každé eh, zemi, nebylo to jako jeho konkrétního. Problém eh, pro mě jako předsedkyni bylo, že jsme tu zprávu dostali, aniž bychom mohli kohokoliv informovat. Byli jsme pod tlakem, já jsem se už omluvila, že, protože dopisy normálně píšu jenom, když to proberu s koordinátory, ale opravdu nebyla možnost o tom nikomu říct, takže jsem ten proces a postup Eh, porušila. Ale jsem ráda, že včera večer došlo eh, k velkému průlomu eh, u evropského obrance, evropského hm, veřejného hm, žalobce a Laura Kirbiči nastoupí do této pozice kandidátka parlamentu. Jedná se o velmi kompetentní ženu a hm, myslím, že se musíme eh, všichni snažit, aby EPO bylo dobře vybavené, protože naším přáním je, aby praní špinavých peněz a korupce a další věci se vyšetřovaly ještě intenzivněji. A tady máme nový nástroj tedy k dispozici. To jsem chtěla eh, říci, protože to byl eh, konec konců velký úspěch pro parlament. Potom Eh, vám musím si, eh, abyste se snažili vyhlížet co nejpřátelštěji, eh, protože se to přenáší po internetu naše zasedání. Máme tady tlumočení k dispozici, všichni si to můžete najít. Snažíme se o co nejvíc jazyků. A tím už mohu skočit ke trojce a sice Absolutorium 2017, druhá zpráva o EASO. než dám slovo eh, zpravodaji. Oh, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že už jsem všechno tolikrát řekl, že tady teď nemusím nic opakovat. Pustíme se do hlasování. Děkuji. Good. Done. Dobrá. Tak se do toho pustíme. Máte všichni kartičky u sebe? Dobrá. Takže kdo je pro návrh Petriho Sarvamy, eh, kterým se odmítá udělení absolutoria? No se to často mm, plete. Ten, kdo eh, bude proti, ten eh, uděluje absolutorium, aby to bylo jasné. Abyste neříkali, že jste chtěli hlasovat nějak jinak. Tak to chci vyjasnit. Takže pozměňovací návrh číslo 1 Petry Sarmava. Odmítnutí eh, absolutoria. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A tím jsme dosáhli jasnou většinu pro a eh, neudělení absolutoria. A nejenom proto, že si nevážím EASA, ale ještě jednou říkám, ale proto, eh, že A musíme eh, hlasovat po jménech eh, k tomuto, takže o, o, o tom udělení absolutoria. Takže kdo je pro? Elektronicky hlasujeme. 21 takže 21 pro, 6 eh, se zdrželo a nikdo nebyl proti. Teď eh, návrh usnesení. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 4. 5, pardon. Říká předsedkyně. Pozměňovací návrh 4. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 6. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 7. A Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak ještě jednou pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16 k 10. Nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 8 Marie Grapíny. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 8, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 9, eh, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 10, pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 10 eh, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Ne. ne. Ne. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 13 k eh, desítce. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Eh, končím hlasování. Zamítnuta. 7 eh, pro, 16 eh, proti. 3 se zdrželi. Odstavec 10a, pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 10b, pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Pozor, eh, tak to bylo přijato 14, tak ne. Takže 10C, eh, pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to musíme ověřit, myslíte? Dobrá. Končím hlasování. Tak 26, ano. Teď hlasujeme o návrhu usnesení jako celku, tak jak byl právě pozměněn. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. 25 pro, jeden se eh, zdržel a nikdo nebyl proti, takže to byla moje premiéra. A teď se dostáváme k dalšímu eh, bodu na pořadu jednání. Absolutorium eh, eh, oddíl 2 a Evropská unie, Rada a Garcia Muniz, jestli se chcete k tomu vyjádřit. Já budu postupovat stejně jako pan Sarvama. Už jsem se k tomu vyjadřovala na předchozích jednáních výboru, takže můžeme rovnou přejít k hlasování. Dann können wir mit der... Dobrá, tak pokračujeme eh, s hlasováním. Když eh, hlasujeme plus, tak odmítáme eh, v absolutorium a obráceně jej, přijma, jej dáváme, takže zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. Chtěl jsem něco? Ne. 25 pro, nikdo proti, eh, nikdo se nezdržel. Teď návrh usnesení eh, v úvodní usnesení A. Kde je pro, kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato eh, úvodní ustanovení C, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A eh, odstavec 1, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5, odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu to. Odstavec. Takže odstavec 4, pozměňovací návrh 6, Maria Grapini, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kde, sedmička, kde je pro? Kde je proti? jak se drží. No? Přijata. 5, eh, pozměnací osm 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijata. Odstavec 6, pozměnací návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 7, pozměňovací návrh 10, kdo je pro? A a ještě rozdělené hlasování. Takže první část, kde je pro? Kde je proti? Kdo se držel? Přijato. Druhá část, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozvěnací návrh I11 je eh, slušitelný. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 12, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 1. Isabel Garcia Muñoz Oliver Chastel. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato odstavec 10, pozměňovací návrh 13, kde je pro? Kde je proti? Budeme hlasovat jmenovitě. Říká a řešnice. Končím hlasování. Zamítnuto 12 po 12. Teď 14.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 13, eh, eh, pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 14, pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 20 eh, máme eh, odhlasovat jmenovitě, takže souhlasím s tímto a zahajuji jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu 20. Končím hlasování. 19 pro, 7 proti. Ústní pozměňovací návrh 3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 To my si musíme ověřit, nevím, co dělá SAD. Takže ověříme. Dobrá. Takže teď eh, ještě 19 pro, a 7 proti. A jeden se zdržel. Ještě jednou. A teď eh, jmenovité hlasování o mm, návrhu usnesení. Takže po jménech, kde pro, říká paní předsedkyně, ale ono je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. 26 <coughs> pro, jedna změna, jeden se zdržel a nikdo nebyl proti. A tím se dostáváme k bodu číslo 5, k obecnému rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2020. Všechny eh, oddíly koridá kresu je zpravodajka a já jí dám tady slovo. just report este Děkuji vám, paní předsedkyně. Jedná se o složitou zprávu souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020. Jak víte, je to poslední rok eh, tohoto eh, finančního rámce. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří mi Eh, pomáhali se zprávou. Děkuji i eh, Evropské komisi a eh, kolegům z jiných politických skupin. Snažili jsme se poučit z minulosti a připravit zprávu tak, aby rozpočet zajistil kontinuitu i plynulý přechod na příští víceletý finanční rámec. Vedli jsme Eh, obsáhlé diskuse. Teď tedy diskuse skončily. Děkuji kolega, kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat. Děkuji paní zpravodajce. Stejně jako 12 eh, předchozím zpravodajům a zpravodajkám za eh, všechnu tu práci, kterou odvedli to je na kontu na svých zprávách. Takže l 10a, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 10 a pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 3, pod oddíl 4a, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel,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 every migration issues which by necessity will usually involve emergency. Who is in favor? Kdo je pro? Kdo je proti? Tak ověříme. Končím hlasování. 14 pro, 10 proti, kteří se zdrželi. Budeme hlasovat, o tom svatém Ne. Pozměňovací návrh 9, konstaci 11 a kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10 k odstavci 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to musíme ověřit. Končím hlasování. 20 proti 6. 20 pro 6 proti. si návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 12 eh, a pozměňovací návrh 12 je ústní pozměňovací návrh SAD, eh, který číst nebudu, protože je moc dlouhý, pokud budete souhlasit. Kde je pro? Kde je proti? Hmm. Tak co je tady EPP? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 16, pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16, o návrh 15, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 16a, pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 17 tak odstavci 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18 k odstavci 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 17a, návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 18, návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to musíme ověřit. Zahájím hlasování. Končím hlasování. 14 ku 12 eh, přijato. A teď jsme u eh, eh, Daniela Freunda 20. Ne, to odpadá. 18a. Pozměňovací návrh 22. Přijato. A teď budeme eh, hlasovat po jménech o tom textu, tak jak byl změněn. čtyři pro, dva proti, jeden se zdržel, přijato. Já vám krát děkuji, že jste mi eh, tady tak pomáhali eh, při tom hlasování. A tím se dostáváme bodu 6, eh, absolutorium, obecní rozpočet EU. Dnes eh, začínáme s eh, dotazováním generálních ředitelů. Já tady srdečně vítám No, vítám eh, jich všech šest a uvidíme, kdo tady je. Je tady Jean-Eri Paket, generální ředitel pro oblast výzkum a inovace. Jiří Bogdan Pleva, pro generální ředitel pro zemědělství a hm, rozvoj venkova. Potom je tady Mark Lemetr, generální ředitel pro regionální a městskou politiku. Just Korte, generální ředitel eh, pro zaměstnanost sociální věci a sociální začleňování, potom generální ředitelka Mišu pro migraci a vnitřní věci a generální Kuhn Duns, doufám, že to vyslovuje správně, říká paní předsedkyně, pro mezinárodní spolupráci a, a rozvoj. Eh, takže my jsme se domluvili, že generální ředitele eh, udělají stručný úvod a potom eh, budeme si moci klást otázky. Takže nejdříve generální ředitel pro výzkum paket. Prosím. Thank you very much. Paní předsedkyně, mnohokrát děkuji, vážení poslanci. Je mi velkou ctí, že jsem mohl přijít do tohoto výboru, abych vás seznámil s tím, jak to vypadá v polovině období a také, jaké máme aktivity a abychom také eh, trošičku si udělali představu o tom, o co jde ve výzkumu v oblasti politika, jaké jsou výsledky. Já myslím, že pokud jde o tu výroční zprávu o činnosti, hlavní věc je to, že generální ředitelství pro výzkum a vývoj, ale i řada dalších generálních ředitelství a institucí, které implementují výzkumný program, berou svou finanční odpovědnost samozřejmě velice vážně. Můžete mít jistotu, že já zajistím, že to tak bude i nadále. Co se týče té e, výroční zprávy o činnosti, máte samozřejmě zprávu o implementaci, o politických cílech a také o těch aspektech interních kontrol. My teď implementujeme v komici dva rámcové programy FP7. Ten končí a samozřejmě zaměřujeme se především na program Horizont 2020. Máme také nový návrh. Máme politickou dohodu mezi institucemi, ale samozřejmě implementace má být od roku 2021. Na začátku bych řekl, že máme dvě výhrady v té eh, zprávě o výroční zprávě o činnosti. Není to nic nového, bylo to i v předchozí zprávě a týká se to plateb a proplácení nákladů v rámci FP7 a také plateb a proplácení nákladů v rámci výzkumného fondu pro uhlí a ocel. To zdědilo i ředitelství pro eh, výzkum a inovace, je to celkem jednoduché. Ta eh, zbytková chybovost je něco nad 2%. A proto to znamená, že komise s tím musí něco dělat. A my jsme vznesli tyto výhrady. Jak říkáte, FP7 končí, auditní kampaň už máme v podstatě za sebou. Teď provádíme první výsledky z auditu a do budoucna se budeme zaměřovat na auditní kampaně pro Horizont 2020. Chceme se poučit z FP7. Na začátku programu Horizont 2020 jsme se opravdu snažili zavést eh, opatření za účelem zjednodušení a už pozorujeme první výsledky, i pokud je o výsledky auditu, a zbytkovou chybovost. A pro Horizont 2020, eh, paní předsedkyně, Paní, uh, uh, pane generální ředitele, tlumočníci žádají, kdybyste mohl hovořit trochu pomaleji, uh, tak, uh, protože uh, jinak uh, padá něco pod stůl. Entschuldigen Sie. To rád udělám, samozřejmě omlouvám se, říká pan ředitel. Uh, of course now work. Ano, takže teď samozřejmě pracujeme na programu Horizont 2020 Kampaň auditů je v plném proudu a pozorujeme první kladné výsledky zjednodušování opatření, která jsme stanovili na základě našich zkušeností s programem FPS 7. Ta opatření jsme zavedli hned od začátku v rámci Horizontu 2020 a tato zjednodušovací opatření se týkají paušálních nákladů, jednotkových cen a také paušálních nákladů, zejména pro nepřímé výdaje a veškerá ta zjednodušení jsme už projednávali s tímto výborem minulosti, projednávali jsme to také s účetním dvorem a teď už se začíná projevovat kladný dopad na chybovosti program Horizon 2020 je na tom stále lépe. Nesmíme skládat ruce do klína, je to první fáze programu, pokud je o výsledky z auditu, ale ten směr je pozitivní. A jistě si všimnete, že u programu Horizon 2020 ve výroční zprávě o činnosti není žádná výhrada. Odhadovaná zbytková chybovost spadá do toho cíle 2 až 5 což bylo také e, ve finančním prohlášení, který, e, které bylo přílohou návrhu komise. Horizont 2020 je první výzkumný program, který se jednoznačně zaměřuje na výsledky. Zároveň s tím, že chceme omezit chybovost co nejvíc jak už jsem říkal, opravdu se snažíme o zjednodušení. A musím říct, že jsem celkem hrdý na svého předchůdce i na svůj tým, protože účetní dvůr v loňském roce ve zprávě potvrdil, že zjednodušovací opatření měla určitý dopad a kladně to vnímají i jednotlivé zúčastněné strany a partneři, kteří program implementují. A v této zvláštní zprávě účetního dvora samozřejmě Kromě tohoto pozitivního hodnocení máme také řadu doporučení, jak pokračovat ve zjednodušování a jak při přípravách Horizontu 2020 a také v rámci příprav Horizontu na tom budeme dál pracovat, aby byl program účinně realizován, aby byl zjednodušený. To je důležité pro příjemce, ale také je to podstatné pro řádnou implementaci a finanční implementaci programu. Úspěch programu Horizon 2020 samozřejmě nespočívá pouze ve zjednodušování, zjednodušování pravidel. Rád bych se s vámi podělil o pár údajů o dopadu tohoto programu. Již v prvních čtyřech letech program podpořil více než 300 tisíc 300 tisíc výzkumných pracovníků v celé Evropské unii, včetně 17 nositelů Nobelovy ceny kteří dostali prostředky v rámci programu Horizon 2020. Ten program samotný ještě nevedl k Nobelově ceně, ale jsou to ti nejlepší věci na světě. A rádi se účastní evropského programu. Samozřejmě také spolupracujeme s řadou inovátorů v celé Evropské unii. Výzkumné aktivity samozřejmě eh, zaměřujeme na určitá témata, Máme určitý program Evropské výzkumné rady, založený na zvídavosti, a ten program se hodně zaměřuje na problémy celé společnosti a snaží se dodat nové technologie do budoucna. Možná, že zajímavé je ještě jedno číslo, když toho můžeme udělat víc. Už eh, bylo uděleno 550 patentů v rámci programu a 8 se čeká na schválení. Jde tedy o valorizaci výsledků v širokém měřítku a jak už jsem říkal, doufáme, že se nám toho podaří ještě víc v průběhu implementace celého programu. V rámci výzkumných programů v Evropě se samozřejmě snaží zaměřovat na to, co má přidanou hodnotu. A to nacházíme především v tom, jak je program strukturovaný na základě toho, co dělají členské státy a jednotlivé sektory, protože výzkum provádí hlavně členské státy. Ten program potřebuje asi os, představuje 8 veřejných financí v Evropě. Ale strukturální hodnota programu spočívá v tom, že v celé řadě oblastí dokážeme dosáhnout kritické masy. To je jedna z prvních přídaných hodnot toho programu, ale pak jde také o tu spolupráci, což je v podstatě DNA a struktura evropského výzkumu. Spolupráce mezi pracovníky institucemi má také velký dopad, zejména na kvalitu vědecké práce a kvalitu výsledků výzkumu. Stále více, a to je další přidaná hodnota, se snažíme podpořit členské státy, pokud je o výzvy, před kterými stojí jejich společnost. A přidaná hodnota takového evropského programu na jedné straně spočívá v tom, že velice často je průřezový, zasahuje do různých oblastí politiky, tak to v národních programech obvykle nebývá, a také velice aktivně podporuje řešení a výsledky, která pomáhají řešit politické výzvy v Evropě. Jde o technologii, prostor, sociální experimenty, vznikají poznatky, a to jak vědecké, tak eh, z hlediska tvorby politiky. Evropský program se opravdu hodně zaměřuje na to, aby takové věci podpořil. Mohu vás požádat, já bych to v pár větách uzavřel. Horizont 2020 můžeme samozřejmě dál vylepšovat. Pokoušíme se o to v programu Horizont Evropa. Především musíme pracovat na tom, kolik máme zájemců. Těch zájemců je příliš mnoho, to je dlouhodobý trend – Vysvětluje se to samozřejmě na jedné straně úspěchem programu, ale zároveň to znamená, že příliš spoleháme na financování evropských projektů, takže určitou odpovědnost tady mají i členské státy, ale také musíme zajistit, že proces vyhodnocení to lépe zohlední. Máme vysokou koncentraci, proto se právem hodně diskutuje o tom, jak může program lépe podpořit výzkumné pracovníky ve všech členských státech. A samozřejmě musíme víc zapracovat na tom, že, nebo jak eh, Evropská inovační rada navrhla inovace a my se to pokoušíme eh, v rámci programu Horizon 2020 jako pilotní eh, aktivitu realizovat. Mnohokrát děkuji. Samozřejmě bych toho mohl říct víc, pokud případně přijdou otázky od poslanců. Mnohokrát děkuji, pane generální řediteli. Normálně jako eh, předsedkyně si neuděluji jako první eh, slovo a vzhledem k tomu, že jsem eh, zpravodajka, tak mi připadá ta čest, že vám jako první mohu položit otázku v tomto případě. Sám jste říkal, že ty jednotlivé programy jsou nesmírně přetížené, že 10 až 20% projektů, i když jsou velice dobré, mm, jenom může být eh, podpořeno. Eh, jak je to eh, s těmi hodnotícími orgány k oprávněnosti příplatku? Protože ta excelence se často, ta dokonalost se, to je prostě 0,2 bodů. Takže je to tak trochu svévolné potom jak tohle chcete řešit, protože já mám ten eh, mm, dojem, že ministři pro výzkum často nehlásí ministrům financí, co je za potřebu ve skutečnosti. A potom eh, moje otázka, jak probíhá spolupráce s národními správními orgány eh, a jak se koordinuje a do jaké míry tady probíhá určitá konkurence v té práci jednotlivých eh, státních orgánů. Potom dále. Hovořil jste o tom, že eh, už došlo k určitému zjednodušení a eh, je to zmíněno výslovně v zprávě účetního dvora ale eh, složitost eh, toho žádání pro univerzity, eh, které už nejsou nějaké zkušené univerzity v té excelenční skupině, je mimořádně vysoká a proto je třeba, aby mohli řádně žádat. Myslíte si, že je tohle třeba nějak vylepšit? A potom další otázka k FP7. Kdy bude s konečnou platostí uzavřen? a Rala Liquide eh, je 170 milionů, to by, pořád to běží, ale když FP7 eh, bude eh, uzavřený, už máme nějaký, nějakou představu, kolik těch ne, proplatků tam bude. Takže nejdříve dám slovo s tím, nebo vám a pak s tím zpravodajům. um, on... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokud jde o hodnocení eh, a eh, dělování příspěvků způsobuje to skutečně velikou eh, frustraci ve vědecké komunitě, protože ty náklady na přípravu návrhu mohou být poměrně vysoké. Ta hlavní frustrace souvisí s úspěšností kde to je zhruba 6-8%, v některých oblastech ještě nižší, v některých oblastech dokonce 3 až 4%, což opravdu není eh, moc pozitivní výsledek, to je jasné. Ale asi nejvíce frustrující je to, že máme jenom 25% úspěšnost u návrhů, které jsou vyhodnoceny jako vysoce kvalitní a které by tedy asi měly být financovány a přesto eh, není k dispozici rozpočet. To je obtížné řešit samo o sobě, protože závisíme na tom, jaká je účast v celé Evropě. Na jedné straně je tady kvalita programu v mnoha členských státech, zdroje na výzkum a inovace nemají vždy úplně prioritu v rozpočtu a to všechno znamená, že výzkumníci pro financování projektu hodně spolehají právě na evropské prostředky. Pokud jde o koordinaci s členskými státy, probíhají diskuse o úlohách a odpovědnostech především v kontextu Evropské výzkumné oblasti, kde se toto téma diskutuje a je třeba jej řešit. Chci poznamenat, že v rámci evropského semestru také poukazujeme na nutnost národních investic do výzkumu a inovací Diskuse tedy probíhají a zaznamenáváme i určitá zlepšení v mnoha případech už nyní. Jak toto řešit? Na jedné straně je tady určitý tlak systému, pojem spravedlnosti a transparentnosti eh, samozřejmě eh, funguje, ale to financování může záviset na rezervě 0,1, 0,2, tak tomu skutečně je. A hodnocení eh, se provádějí vysoce profesionálně, jsou zcela transparentní. Postupy eh, umožňují i mm, případné spochybnění výsledku a eh, požádat o přehodnocení. Mnohé projekty tuto možnost využívají a dochází vlastně k přeskumu ze strany výkonných agentur, které eh, mají na starost hodnocení, eh, zkoumají to také týmy komise. Nyní se připravujeme na Horizont Evropa a je to tedy součást diskusí s našimi partnery, abychom se podívali na to, jak se bude pokračovat v hodnocení, tak aby nadále bylo důvěryhodné, profesionální a transparentní. Eh, pokud jde o ten pojem eh, reputace, což jste trošku implicitně naznačila ve své otázce, to eh, na to proto nemáme doklady takové, že bychom na to mohli přímo poukázat, ale je to Eh, věc, kterou se zabýváme, jsme si ji vědomi. Tady řešení neleží v rozpočtu, protože Horizont Evropa nebude čtyřikrát větší. Myslím, že řešením na jedné straně jsou pracovní programy, aby eh, ta témata byla třeba přesněji vymezená, očekávání konkrétnější. A to by potom také mohlo vést výzkumníky a omezit případy, kdy předloží návrhy nebo třeba příliš mnoho návrhů, potom to vyvolává frustraci už na úrovni hodnocení a pak tady probíhající pilotní projekty pro dvoufázové hodnocení. První fáze je taková odlehčená, eh, což eh, zabraňuje tomu, aby se třeba vložili eh, peníze do mm, plně připraveného projektu, protože do té druhé fáze se dostane jenom omezený počet projektů a doufejme, že možná toto by mohlo být určitým řešením ale eh, ten problém trochu přetrvá, paní předsedkyně, protože program je dobrý a očekávání a potřeby eh, výzkumníků jsou vysoké. Eh, spolupracujeme s členskými státy, jak už jsem říkal. Pokud jde o složitost pravidel, to samozřejmě souvisí s tím, že to se opírá o úhradu způsobilých výdajů. To je tedy celkem jasné kritérium, jasné vodítko při hodnocení i provádění Samozřejmě pro nováčky je to náročné. V horizontu 2020 polovina účastníků je nová. A je to tedy veliká výzva, jak zajistit, aby v Evropě všichni dobře rozuměli programu a to, že jste nováčkem při provádění, aby to neznamenalo překážku. Vytváří se síť Eh, kontaktních bodů na národní úrovni a výkonné agentury také se snaží působit eh, v jednotlivých členských státech, aby napomáhali všem potenciálním příjemcům pochopit pravidla programu. A budeme do tohoto nadále hodně investovat. Pokud jde o sedmý rámcový program, ještě asi stovka projektů je otevřená, měly by být uzavřeny do konce roku 2020 z hlediska provádění a výzkumu eh, v terénu. Ten konec programu už je tedy na dohled. Potom samozřejmě eh, bude trvat eh, ještě trochu déle, několik let, než všechny projekty budou formálně uzavřeny, i z hlediska toho, že se musí provést výsledky auditů. To znamená, ještě bude trvat chvíli, než rámcový program 7 necháme za sebou. Předsedkyně, a víte tedy přesně, co je na, na dohled ten rámcový, sedmý rámcový program pořád eh, tedy eh, probíhá. Jak dlouho to ještě bude trvat? Rok, dva? Já myslím, že tady nemáme eh, na to nějaké lhuty. Máme stovku otevřených projektů. Neřekl bych, že celá stovka bude uzavřená do roku 2020, ale většina z nich ano. A to jsou běžné doby pro výzkumné projekty, které byly um, vybrány v roce 2013. 2013-2014 byly uzavřeny smlouvy a pak je tedy to období sedmi let, proto teď eh, se to uzavírá. Pokud jde o RAL, tady bych se musel ještě podívat na čísla a rád vám to zašlu. Pokud víme, tak myslím, že RAL máme pod kontrolou v tom smyslu, že tady jsou samozřejmě položky pro e, závazky, které e, jsou stále využívány a potom provádění projektu trvá několik let. Z hlediska našich odhadů, pokud jde o položky pro platby, e, tady je, tedy už využíváme v roce 2019 byl No, trochu problém v rozpočtu, ale máme tady vlastně tu rezervu 1,5%, ale je to tedy proces, který je do značné míry pod kontrolou, ale čísla přesná vám samozřejmě poskytneme. Děkuji. Nyní požádám stínové zpravodaje paní kolegyně Beňková a potom Olivie Šaste. I don't have a question. Já nemám žádný dotaz. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já bych nejprve chtěl položit otázku. Když tady mám nějakou průřezovou otázku pro všechny generální ředitele, mohu ji položit a budu doufat, že všichni zodpoví. Pokud ne, tak se zeptáš ještě jednou. Takže ta má první otázka bude společná pro všechny generální ředitele v návaznosti na zprávu o absolutorium pro rok 2017 odstavec 220 říká slovy našeho zpravodaje, eh, pokud jde o vyhotovování zpráv, tak tam bylo vyjádřeno politování nad tím, že výroční zprávy neobsahují prohlášení o kvalitě poskytnutých informací o výkonnosti, a následně, když se tedy schvalují výroční zprávy o řízení a výkonnosti, kolegium komisařů nese obecnou politickou odpovědnost, pokud jde o finanční zprávu Eh, rozpočtu Unie, nikoli však odpovědnost za informace o výkonnosti a výsledcích. A já bych se tedy chtěl vrátit k tomuto odstavci z absolutaria za rok 2017 a seznámil se s postojem generálních ředitelů k tomuto prohlášení. Pocitujete politickou odpovědnost eh, generálních ředitelství anebo Eh, tady ta politická odpovědnost není. A přijala komise opatření, aby se zlepšilo hodnocení výkonnosti eh, především tím, že by byly přijaty nějaké ukazatele výsledků, které umožní vyhodnotit příspěvek každého projektu ke konkrétnímu cíli operačního programu. To je tedy můj dotaz na všechny generální ředitele. Pokud jde o generální ředitelství pro výzkum a inovace, mám dvě, tři konkrétní otázky. Nejprve otázka nerovnosti mezi muži a ženami, když se podíváme na kritéria přidělování financí programu Horizon 2020. Vím, že tady se vyvinulo velké úsilí a já bych si rád vyslechl vysvětlení eh, výběrových kritérií. Zajímalo by mě, zda gender mainstreaming je jedním z výběrových kritérií Eh, pro projekty Horizont 2020, aby se zajistilo, že ženy budou mít stejnou možnost přístupu eh, k finančnímu programu. Pokud se podíváme na zprávu eh, na konci roku 2018 bylo přiděleno třeba 21 tisíc příspěvků nebo grantů a mě by zajímalo, jaký tam je podíl žen výzkumnic oproti mužům výzkumníkům. A pak také eh, má velký zájem o malé střední podniky a proto by mě zajímalo, jak se dnes hodnotí eh, míra zapojení malých a středních podniků do eh, programu Leadership a do pilíře společenské výzvy v horizontu 2020. Děkuji. Si vous permettez, Madame la Présidente, Monsieur Pane Šatele, pokud jde o tu otázku na výkonnost, myslím, že by bylo dobré Eh, abyste dostali eh, takovou horizontální odpověď, protože takový byl ostatně i postoj kolegia a myslím, že bych se k tomu nechtěl tedy přímo vyjádřit, protože ta odpověď by měla být horizontální, ale chci říci, že pokud jde o politiku výzkumu, tak ty ukazatele výkonnosti jsou jasně viditelné. Řízení eh, výzkumného programu eh, je zajišťováno přímo Evropskou komisí. Výkonnost a kvalita tedy eh, leží přímo na eh, generálním ředitelství a příslušnými útvary. Já samozřejmě rád hm, to s vámi proberu více dohloubky. Pokud jde o rovnost pohlaví, nástroj je následující. V hodnotících výborech se musí dodržovat co možná nejvíce rovnost pohlaví v rámci hodnocení. Věnujeme velikou pozornost tomu, aby tomu tak skutečně bylo. Nejsou eh, žádná kritéria, pokud jde o vyváženost pohlaví ve výsledcích výběru, protože programy a výzkumné projekty eh, jsou eh, hodnoceny na základě principu excelence, ale je samozřejmě jasné, že v oblasti výzkumu situace v celé Evropě je neuspokojivá. U mladých výzkumníků téměř 50 eh, doktorantů, přesně řečeno 48 jsou ženy v Evropě ale když se potom podíváme na eh, ty nejvýznamnější badatele, nejvýznamnější výzkumné ústavy, tak tam ta čísla jsou mnohem nižší, podíl žen je 25 až 30 a já myslím, že to by mělo být ambicí členských států toto napravit. Měly by k tomu přispět i výzkumné e, projekty. Pokud, a omlouvám se, ještě jsem neodpověděl na tu otázku e, ohledně grantů, nevím, jestli máte na mysli granty nebo stipendia eh, Marie Sklodovské Kiry nebo stipendia Evropské výzkumné oblasti, ale to si vyjasníme a pak vám dám přesná čísla. Malé a střední podniky jsou klíčovým nositelem výzkumu, protože se podílejí na mnoha eh, projektech spolupráce, eh, které se soustředí třeba na průmyslovou konkurenceschopnost, jsou také důležitým aktérem nástroje podpory malých a středních podniků v oblasti inovací, takže určitě přesahujeme tu ambici 20% eh, zastoupení malých a středních podniků v programu. Děkuji. Tam hätte ich die Kul- Dobrá, teď bylo von Kamon. Zelené. Eh, v Já teď dneska také v Němčině eh, mnohokrát vám děkuji za tu zprávu. Eh, předřečníkům eh, eh, se také připojuji se svojí otázkou. To, co teď jsem slyšela z německých výzkumných ústavů, po případě od badatelů, je, že přístup k prostředkům Evropské unie si vyžaduje velkou investici, to znamená malý eh, podnik nebo eh, malý výzkumný ústav musí nejdříve i eh, zaplatit lidi, aby byli schopni požádat o ty prostředky. A údajně 3% jsou potom přidělená, to znamená, že ta pravděpodobnost, že něco nedostanete, Eh, je vysoká a eh, potom jsou ty prostředky eh, proplýtvány. A údajně je to velký nepoměr, protože se jmenují profesionální, tedy tvůrci projektů, ale <laughs> nakonec se tedy nepodporují v univerzity a výzkumníci, ale někdo jiný. Takže eh, u horizontu eh, Evropa se nad tímto musíme znovu zamyslet. Eh, jak to udělat, aby už oni nemuseli žádat o něco, co, o co je tak velký zájem, a měli tak malou šanci, ale aby tam opravdu měli přístup mladí vědci a začínající novější Eh, badatelské ústavy. Potom genderová otázka, to si myslím, že je také nesmírně důležité. A i tady eh, bychom se měli eh, zamýšlet nad, ten, nad, nad tím příštím rámcem, jak to tam ošetřit. A potom ještě, nevím, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit teď nebo pak písemně. Já jsem slyšela, že je větší čínská technologická firma, která, myslím, minulý rok uzavřela 17 spoluprací s eh, Evropskou unii, respektive s eh, příslušnými generálními ředitelstvími a a také čínské státní prostředky eh, šly do těch projektů. A ty by měly potom být propláceny od čínských podniků. To není snadné, protože my samozřejmě tady eh, čelíme čínské jazykové hradbě, ale ehm, já se ptám, jestli vy už o něčem takovém víte, jestli jsou tady nějaké náznaky, náznaky eh, jestli tam Olaf nevyšetřuje, protože tady jde už o miliony. A zase tady otázkou, jestli eh, jim tohle necháme projít nebo ne. Mnohokrát děkuji. Možná ještě na závěr pár slov k těm vyhodnocením a k tomu, že občas bývá opravdu důležité podpořit univerzity prostřednictvím konzultantů při přípravě návrhu. A také v průběhu realizace návrhu dostáváte někdy podporu, technickou podporu, často je to dost úspěšné, ale ten výzkum provádějí výzkumní pracovníci, o tom není pochyb. Otázka je, jestli potřebujeme něco víc, protože konzultanti se často hodně účastní přípravy návrhu, my jsme si toho vědomí, zabýváme se tím a teď dokonce testujeme nové vyhodnocování zejména pro malé a střední podniky. A to ve dvou fázích. Je to písemný návrh a potom pohovor v Bruselu. A už jsme zaznamenali docela zajímavé výsledky. Písemné žádosti byly výborné, tu inovaci máte před sebou a máte před sebou toho inovátora a pak třeba zjistíte, že ten člověk vůbec nezná vlastní žádost. Nicméně potom nastoupí tým inovátorů, který je prostě vynikající. My se to snažíme řešit, víme o tom, rozhodně se to zlepšuje a dá se to ještě zlepšit. Pokud je o ten konkrétní případ, ano, samozřejmě o tom víme, stejně jako kolegové v ostatních částech komise, protože to je projekt, který spadá pod několik generálních ředitelství. Teď posuzujeme, jak je to nastavené, také se zabýváme další strategií abychom zjistili, co je vlastní příčinou těch obav a samozřejmě jménem OLAFu odpovíme. Ale pokud je o strategii auditu pro tu výzkumnou rodinu, zabýváme se tím. Tam kommt die Kollegin, äh, der Kollege Flanagan. Takže potom kolega Flanagan äh, směl vystoupit a není tady, a ta kolegyně Krecu. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já vím, že naše úloha, co by europoslanců, je vystupovat velmi kriticky, ale já jsem si jenom chtěla vzít slovo, abych vám poděkovala za to, že tady máme jak generálního ředitele pro výzkum, tak pro zředitelního ředitelství regio. Musím říct, že od začátku od roku 2014 jsme se pokusili řešit nedostatek peněz pro výzkum a inovaci Máme tu takzvanou pečeť excelence a protože nemáme dost peněz, přišli jsme s tím, že projekty, které není možné dotovat přes Horizon 2020, dostanou peníze od jinu, takže přes miliardu peněz jsme převedli na univerzity, na převod technologií a tak dále, ale myslím si, že v příštím nařízení se musíme víc zamyslet nad tím, jak dosáhnout synergii mezi ERDF, e Horizontem 2020 a dalšími programy, jako je třeba COSME, Erasmus+, aby to mělo větší dopad na výzkum. A možná musíme najít způsob, jak zatlačit na členské státy, aby přidělili víc peněz na výzkum a inovaci, protože to je právě motor pokroku v každé společnosti. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Ano, skutečně máte pravdu, synergie mezi jednotlivými složkami evropského rozpočtu jsou naprosto zásadní. My jsme byli takový průkopníci, protože jsme se snažili propojit eh, fondy pro regionální politiku s eh, Horizontem 2020 a ta pečeť excelence je dobře známá eh, věc, jakási modalita. Využívají to různá oddělení komise, včetně hospodářské soutěže. My se to teď snažíme zjednodušit, aby se zajistilo, že to bude naprosto jednoznačné, pokud je o pravidla pro státní podporu, pokud se členské státy rozhodnou využít tento mechanismus pečetí excelence. A to e, nařízení o blokové výjimce to ještě víc vyjasní, aby se e, ta pečeť dala využívat lépe. Synergie musí být mnohem lepší, pokročilejší než dnes. Dvě generální ředitelství společně s parlamentem a také s odborníky v členských státech pracují na tom, aby se zajistilo, že právní pravidla pro strukturální fondy i z naší strany umožní takovéto věci v maximální možné míře. A platí to pro řadu programů, hodně se toho teď dělá. Prochází to procesem spolurozhodování pro Horizont Evropa i pro další nástroje, takže je tady velký prostor pro to, aby nám parlament pomohl nastavit správně právní rámec aby tyto synergie byly v maximální míře možné. A samozřejmě pak bude také záležet na tom, kdo to bude realizovat v členských státech a na komisi, aby zajistili, že projekty budou schopné využívat tyto synergie. Takže mnohokrát vám děkuji. Myslím si, eh, že eh, před námi eh, je ještě jedna velká úloha, větší úloha. V některých členských státech mají i univerzity ještě z toho velmi malý prospěch. A potom tady máme problém s financováním, protože jsme schopni um, financovat eh, ty nejšpičkovější univerzity, ale ne eh, ty třeba, eh, které by spolupracovaly přeshraničně. Takže my se musíme, protože potom bychom možná byli také špičkovější a to, to znamená, že naplníme úplně svůj cíl. Každopádně vám teď děkuji a, a s dalšími otázkami se ještě na vás obrátíme. A teď eh, pan Jiří Bogdan Pleva a, zaměříme se teď na eh, zemědělství a vyslechneme eh, tedy váš výklad. Madame Chair, Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za to, že jsem dostal příležitost seznámit vás se zprávou, výroční zprávou o činnosti za DG Agri. Já si myslím, že představuje spolehlivý a e, pravdivý obrázek o společné zemědělské politice, o výsledcích a o tom, co dělá generální ředitelství Agri. Rok 2018 byl dalším úspěšným rokem. Podařilo se toho hodně. Nové nařízení o biopotravinách z června 2018 zajistilo, že základ pro další rozšiřování biosektoru prostřednictvím harmonizace pravidel byl položen a vznikly také rovné podmínky pro hospodářské subjekty v celé Evropě. Stále narůstá počet biozemědělců a systém přímých plateb teď pokrývá 80 využitých zemědělských oblastí. Směrnice o nekalých obchodních praktikách která byla schválena v prosinci 2018, ochrání slabší hospodářské subjekty a přispěje k nastavení rovnováhy v celém, na celém trhu a v potravinovém řetězci. Ve finančním roce 2018 bylo zhruba 7 milionů příjemců, kteří obdrželi podporu související s příjmy, investicemi do hospodářství anebo s postupy šetrnými k životnímu prostředí. To je jenom pár takových příkladů. Situace na trhu se dále zlepšovala díky stabilitě trhu a díky obnově po krizi. Výroční zpráva o činnosti ukazuje, že rozdělování přímých plateb je více odlišené, než eh, to vnímá veřejnost 72 celkových přímých plateb za rok 2018 bylo vyplaceno profesionálním rodinným farmám, které spravují 5 až 250 hektarů. Většina těchto hospodářství má až 20 hektarů. Komise se bude dál snažit o to, aby se spravedlivým způsobem rozšiřovaly tyto platby v rámci společné zemědělské politiky po roce 2020. Co se týče rozvoje venkova, realizace programů byla urychlena. Zatím bylo vyplaceno 48 z celé obálky. V roce 2018 více než 140 tisíc zemědělských hospodářství dostalo podporu na restrukturalizaci a modernizaci. 40 evropské zemědělské půdy spadalo pod smlouvy, které se týkaly šetrnějšího hospodaření. A také velký počet mladých zemědělců byl podpořen na základě opatření zaměřených na zakládání farem. Evropské zemědělské produkty jsou konkurenceschopné a ceny EU u několika komodit se přibližovaly světovým tržním cenám. DG Agri hrálo významnou roli při vyjednávání o obchodní dohodě s Japonskem, Kanadou a Mexikem. DG Agri také dál aktivně prosazuje rozvoj zemědělského sektoru. Pracovní skupina pro venkov na v Africe je jedním z příkladů, jak se DG Agri snaží řešit celosvětové problémy. Představuje to významný příspěvek pro spojenectví mezi EU a Afrikou za účelem udržitelnosti a pracovních míst. Výroční zpráva o činnosti stanoví několik výzev, které je stále třeba řešit. Příjmy zemědělců stále zaostávají za platy v celé ekonomice, a jsou závislé na přímé podpoře. Mezery v konektivitě eh, ve venkovských oblastech a přístup eh, k nové generaci internetu působí problémy. Ta mezera by se měla zmenšit. Přírodní zdroje, voda jsou stále pod tlakem a musíme se dál snažit snižovat eh, emise CO2. A v neposlední řadě některé ukazatele, které využíváme pro hodnocení výsledků, mají omezenou hodnotu. Mohu vás ujistit o tom, že generální ředitelství Agri se bude dál všemožně snažit vyřešit tyto výzvy ku prospěchu evropských zemědělců a společnosti jako celku. A ještě k finančnímu roku 2018 a našim výsledkům rád bych zdůraznil, že společná zemědělská politika představuje významnou a dobře řízenou část evropských výdajů. Je to asi 38 Ve finančním roce 2018 asi 98 výdajů na eh, společnou zemědělskou politiku bylo bez chyb. Odhaduje se, že celková chybovost za SZP je 2,15 Chybovost tedy opět byla nižší než rok předtím a blížila se dvěma procentům. U přímých plateb podle, eh, na základě fondu OEGF byla chybovost pouze 1,83 Bylo to tedy pod tím stanoveným Prahem už třetí rok za sebou. U rozvoje venkova chybovost neustále klesá byla na úrovni 3,2 v roce 2018. Nicméně celková ohrožená částka je mnohem nižší. DG kde pracuje s členskými státy na tom, abychom zjistili příčiny těchto chyb a napravili je. Evropský rozpočet je chráněn čistými finančními korekcemi. Celkové korekce znamenaly, že v roce 2018 se odha- odhaduje, že ta ohrožená částka je 0,25%, a to je skvělý výsledek a ukazuje to, že systém zprávy je opravdu dobrý a spolehlivý. Díky těmto výsledkům jsme připraveni na nadcházející výzvy. Návrh eh, SZP po roce 2020 už se projednává se spoluzákonodárci. Můžu vás požádat, abyste to uzavřel? Už jste o tři minuty překročil vymezený čas. Návrh má řešit celou řadu problémů, které se objevily v posledních letech i v usneseních o absolutoriu. Nejde jenom o spravedlivé rozdělování přímých plateb, ale také o snižování administrativní zátěže a zaměření na výsledky. Návrh také obsahuje větší environmentální ambice – a věřím, že společně se nám podaří vytvořit moderní a spravedlivý systém EZP pro budoucnost. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji za vaši klad Jako zpravodajka eh, hned eh, začnu s otázkami. První otázka. Výbor Kont eh, se intenzivně zabýval také otázkou střetu zájmů v České republice, jakož i na Slovensku jaké výhrady, jaké, jaká opatření jste eh, přijali v tomto smyslu eh, eh, v, u těchto známých případů. To vůbec nebylo jasné z vašeho výkladu. Potom další otázka. Také se tady podporují družstva, která se utvořila k uvádění některých produktů na trh. A, a z Polska známe případy, ve, které, e, ve kterých se nepodporuje jenom družstvo samotné, ale e, dokonce e, se z evropských peněz za to přikupují v jabloně a tak dále a oni potom můžou nabízet na trhu lepší ceny. Já neříkám, že byste teď museli eh, k tomu eh, odpovědět, ale už eh, z několika zemí tady bylo, byly stížnosti, že ty peníze jsou používány na podporu zemědělské produkce a nikoli podle příslušných předpisů, takže tam bych ráda nějakou odpověď. Potom v souvislosti s eh, takzvanými aktivními eh, zemědělci a v eh, souvislosti s mladými zemědělci a také biozemědělci. Tady byly některé postřehy k nedostatkům v systému LPI s eh, v systému územní identifikace. Jak eh, chcete eh, přinutit členské státy, aby tu situaci napravili, protože když vydáváme peníze, tak chceme, abychom je dali těm správným a ne těm, kteří tam vůbec nepatří. Dále víme o případech, zejména ze Slovenska, ale teď už také z Rumunska, ve kterých došlo ke krádeži z půdy, eh, zejména u malých eh, podniků, jak tady jednala eh, komise. Samozřejmě to, ta, ta země je obdělaná a podle platebního systému jsou ty platby správně. Ale peníze Evropské unie se úžasně, údajně po uh, se údajně používaly k tomu, aby ty peníze, aby šly eh, k původnímu majiteli a eh, potom eh, se vlastně s tím, ten nový majitel s tím nakoupil tu půdu. Řešilo se to na Slovensku. Jaká opatření jste přijali, abyste působili proti tomuto? poslední věc se týká Mercosuru a Brandotu. Do eh, jaké míry jste eh, vypalová, jste tedy, pardon, jedná se o klučení, eh, jak ohněm, jak se staráte o to, aby nevznikly školy, škody ve státech mm, Mercosuru. K těm polským jablkům vám ještě pošlu konkrétní podklady. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. To jsou opravdu důležité otázky. Možná začnu tím, co děláme kolem toho střetu zájmů v České republice a také tím Slovenskem a všemi těmi případy, na které jste upozornila. Mohu vás ujistit o tom, že DG Agri tu věc bere velmi vážně a podniká nápravná opatření. V lednu generální ředitelství Agri provedlo auditní misi v České republice ve vztahu k investičním opatřením v rámci rozvoje venkova. Byla to součást koordinovaného auditu z DG Regio a Employment. To šetření ještě probíhá a abychom dodrželi celý proces, s členskými státy nebudu dopodrobná rozebírat tento audit. Kondicionalita má velký význam a komise musí zajistit, že tento proces šetření bude spravedlivý a důkladný. V rámci předběžných opatření, než se ta situace vyjasní, žádné platby z evropského eh, rozpočtu v rámci strukturálních fondů nebudou vypláceny firmám v přímém či nepřímém vlastnictví ministerského předsedy. Jsou to ty firmy, kterých se může ten střed zájmu dotýkat. Pokud je o rozvoj venkova, o tento fond komise neproplácí českým orgánům částky, které byly investovány do projektů, kterých by se to mohlo týkat, ten údajný střed zájmu případě, že se zjistí, že skutečně byla porušena pravidla, bude přijato odpovídající opatření na ochranu evropského rozpočtu, včetně nápravných opatření. To se předpokládá a Evropský parlament bude informovaný včas o tom, jak se ta věc vyvíjí. Komisař Oettinger o tom už jednou mluvil s členy výboru za zavřenými dveřmi. Víc informací vám zatím nemohu dát. Co se Slovenska týče, mohu vás ujistit o tom, že to samozřejmě věc, kterou se vážně zabýváme. Již od eh, vznesení prvních obvinění přijímáme opravná opatření. Pokud, jak víte, co se týče obvinění z podvodů, probíhá spousta vyšetřování. Ta vyšetřování provádí OLAF. A pokud jde o slovenský systém zprávy a kontroly, kde a kde to situaci sleduje, sleduje akční plán, který příslušná agentura implementuje. Navíc probíhá několik auditů a finanční riziko pro evropské fondy eh, pokryjí opravná opatření. Pokud je o právní řád, komise, mm, pokud vím, si je toho také vědoma a sleduje to. K těm družstvům bych si rád zjistil ještě další informace, abych dokázal pořádně odpovědět. A k závorům půdy a k tomu, jak implementovat program pro aktivní farmáře. Především bych řekl, že za to nesou odpovědnost členské státy a příslušné instituce v členských státech, aby to implementovali a aby řádně vypláceli prostředky. Ale samozřejmě jako DG Agri věnujeme velkou pozornost tomu, jak ten systém funguje – Musíme připustit, že při auditu prověřujeme platební agentury a eh, vnitrostátní správní orgány. Chtěl bych zdůraznit, že přímé platby jsou vypláceny ne nezbytně nutně vlastníkům půdy, jsou vypláceny podle nařízení, uživatelům půdy s tou podmínkou, že ta půda se využívá za určitých podmínek. Musí to být dobré zemědělské environmentální praktiky a musí být naplněny požadavky na zprávu a řízení. Velká část půdy v EU je pronajatá, to je zřejmé. Ale jsou případy, a my víme, že některé takové věci se vyšetřují na Slovensku, ale pokud se objeví nějaké další signály, náznaky toho, že jsou nějaké problémy záborů, se zábory půdy, a vzniknou problémy s podvody, bude informován OLAF a bude se tím zabývat. Ale pokud to souvisí se zprávou a řízením, například s aktivitou agentur nebo se systémem kontrol, je to záležitost pro DK Agri. Prošetřuje to v rámci auditu a chtěl bych jenom zmínit, že ve Slovenské republice a také v Rumunsku teď provádíme audity. Takže pokud má někdo nějaké eh, přesné informace o konkrétních případech, budeme velice rádi, když je dostaneme. Spojíme se s těmi, kdo mají zdroj těchto informací, abychom se zamysleli nad tím, jak to zapojit do auditu a samozřejmě pokud se objeví problém s, modvodem, s, pod, eh, s podvody, tak se spojíme s OLAFem. Mercosur. Samozřejmě co se Mercosuru týče, máme v dohodě určité prvky, které především chrání naše citlivé produkty a také zajišťují, že produkty dovážené do Evropské unie odpovídají normám SPS. Ale co se environmentálních aspektů týče a také problémů spojených se změnami klimatu, ta dohoda je ze strategického hlediska velice úspěšná, protože je tam také nová koncepce i ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně závazků, které vyplývají z pařížských klimatických dohod. Takže mimo jiné je tam otázka odlesňování, dodržování národních závazků v oblasti změny klimatu. Například příspěvek na základě pařížské dohody, příspěvek členských států EU. Znamená, že chceme dosáhnout nulového odlesňování v brazilských amazonských pralesech a chceme obnovit a znovu zalesnit 12 milionů hektarů lesa. A pokud je o udržitelnou zprávu lesů s výhledem na omezení eh, na nezákonné kácení, takové věci tam také jsou, ty prvky v té dohodě jsou. a je třeba sledovat, jakým způsobem se ta dohoda realizuje. Děkuji vám. Já myslím, že bude eh, tady spousta dodatečných dotazů. Eh, teď ještě kolegyně Peng. I don't have questions here, thanks. Okay, fine. Děkuji, paní předsedkyně, já žádné dotazy nemám. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám také několik otázek. V roce 2018 komise potvrdila, více než 730 nápravných opatření v oblasti zemědělské politiky z celkového počtu 1220 opatření, což jsou obecně akce, které mají eh, směřovat k snížení této míry a zajistit kvalitnější proplácení částek v oblasti zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova. Mě by zajímala, jaká jsou opatření vedoucí ke zjednodušení právních předpisů Unie a k omezení formálních správních kroků pro zemědělce. To je druhá otázka. A potom by mě zajímalo, jak generální ředitelství pro zemědělství řeší problémy malých zemědělských podniků, protože víme, že velké zemědělské podniky nevždy potřebují pomoc také tady mám otázku, která se týká cílů výkonnosti a ukazatelů, které se používají pro hodnocení výkonnosti a které by především měly vést k odstranění nerovnosti příjmů mezi zemědělci, měly by přispět k ozelenění a zajistit účast mladých zemědělců. A e, konečně bych se chtěl zmínit o e, ukazatelích e, výročního procenta činnosti. Jedná se o e, ekologická opatření na konkrétní ploše půdy. Já mám pocit, že ty dosavadní údaje jsou trochu příliš optimistické ve světle různých zpráv a generální ředitelství v roce 2017 a 2018 odkazuje na analýzu externí firmy, která říká, že opatření vedla pouze k mírné změně v oblasti hospodaření až na některé konkrétní oblasti. A mě by zajímalo, kdo je ta externí firma, která prováděla hodnocení, kolik to stálo a důvod, proč eh, se provedlo hodnocení u externí firmy. Děkuji. Merci bien, vielleicht könnte die Kollegin von Možná, že kolegyně eh, von Kramon by také mohla přidat svoji otázku rovnou. Je, je to možné? Takhle, udělat dobrá. Dobrá, tak se do toho pustím. Já v zásadě eh, k tomu, eh, co řekl eh, naposledy předřečník, se připojím, pokud je o to vysvětlení a tu zprávu, tak tam byla celá řada rozporů. To první. Když vycházím z příjmu domácnosti zemědělce, tak musím velice pečlivě eh, hovořit o něčem, eh, eh, tedy vědět, o čem hovořím. My v Německu víme, že máme velice bohaté domácnosti, ale pokud se podívám jenom na jejich zemědělský příjem, tak je to jenom část tohoto, ale přesto to neznamená, že ten zemědělec je prokazatelně chudý ale eh, to, že eh, příjem ze zemědělské produkce je nízký. Ale jsou to často velmi eh, zámožné rodiny, čili tady je třeba to zkoumat podrobněji. Je tady obrovský rozdíl, když říkám, že ty příjmy jsou nízké a podprůměrné a ta variabilita, kterou v těch zemědělských, často velmi zámožných podnicích eh, je nadprůměrná. To je prostě statisticky a ekonometricky eh, neudržitelné konstatování. Tady musíme eh, se do tohoto podívat na jednotlivé třídy, příjmové skupiny a samozřejmě rozpočítat to podle zemí. A potom budeme hovořit podrobněji o tom tématu. Vy jste říkal, že se snažíte, a francouzský a belgický kolega o tom také hovořili, takže se snažíte eh, těm mladým zemědělcům eh, dávat eh, větší část subvencí, větší výplaty. V některých zemích se to daří více než v jiných. V některých zemích je naprosto chybná alokace. A vy také víte, které myslím. Máme studie, které nikdy nebyly zveřejněné, které tohle přesně konstatují černé na bílém. A to je můj velký problém. Vy nemáte zájem na eh, skutečném vyhodnocení zemědělských eh, subvencí. My víme, že v některých zemích, zejména eh, Eh, těch, které přistoupily nově eh, v roce 2004 díky flexibilizaci prvního a druhého z eh, pilíře, díky top-upu dosáhly toho, že peníze se cíleně a koncentrovaně posílají do velkých podniků několika málo. A malí zemědělci s pár hektary dostávají 20 mm, euro za ročně. To se sociální zemědělskou politikou nemá co dočinění a je to katastrofa a je to něco, co si tady musíme eh, otevřeně eh, probrat. Je tady zcela mm, špatná ta alokace. Musíme si eh, tohle srovnat s tím, co chceme dosáhnout zemědělskou politikou. Tady máme obrovský rozdíl mezi mm, tím, co chceme a tím, že necháváme zeměmi Mm, mm, eh, eh, na zemích, aby si to posílali kam chtějí a aby to posílali těm největším. A potom otázka eh, ochrany klimatu. Když vidím, jak vy připouštíte, že země podporují jednotlivých podniků, ty se podporují on intenzivní chovy, tam, kde máme vysoké úrovně nitrátů, podniky, které nejsou vůbec udržitelné, trvale udržitelné, kde eh, za deset let jako daňoví poplatníci, jako obyvatele těch regionů eh, jsme, eh, máme obrovské problémy s využitím vody, ale přesto ve druhém pilíři umožňujete další stavění obrovských stájí a já vím, že za to zodpovídají členské státy na tohle, ale je důležité, aby DG Agri tohle zakázalo, aby takové investice už nebyly přípustné, pokud jde o ochranu klimatu a ekologické standardy, protože to není snesitelné. Bez mikrofonu. Prosím. Děkuji, já navážu na kolegyně. Pane generální řediteli, pokud je o výhrady eh, ve zprávě za rok 2018, vidím, že vaše výhrady vůči České republice se týkají farem, které eh, mají problémy stejné jako v řada v jiných v České republice. Bohužel informace, které dostávají členské státy a správní orgány, přinejmenším českém případě, jsou samozřejmě důvodem ke znepokojení. Ve zprávě o, z auditu komise narazila na střed zájmů v osobě našeho ministerského předsedu a oligarcha Andreje Babiše. Já vám za to děkuji. Nicméně na základě toho, co také e, zpracovali novináři, myslím si, že čeští úředníci nejsou motivovaní k tomu, aby to nahlásili, ale chtějí to naopak zamést pod koberec. Je možné, že je to jenom špička ledovce a ohrožuje to naši společnou zemědělskou politiku. A proto bych rád slyšel odpověď na tyto otázky. Je zpráva odolná vůči manipulaci členských států ze strany vlád? Jak můžete zaručit, že v případě Česka, Maďarska, Malty, jiných členských států nenastanou problémy při využití fondu a co když se ukáže, že ten střed zájmů je skutečný a e, jaká opatření tedy přijmete? To Pane generální řediteli, e, já mám jenom jedno doporučení. Já si myslím, že není příliš produktivní, aby e, na nás komise vyžadovala, abychom přicházeli s jednotlivými případy když eh, tak intenzivně i z Rumunska, i eh, z eh, Slovenska a tady hovoříme o krádežích půdy, tak to nic nesouvisí s pronájmem. Všichni ví, že je to zcela řádné. Je spousta modelů nájmu zemědělské půdy, ale nás zajímá, abyste zkoumali, kde se krade půda a jakou metodou. To si myslím, že je podstatné. To, o toho nemůžeme odlížet a tak eh, masivně se to hlásí z různých oblast. Ty, ty, ty lidé tam bojují o, o hole živobytí, protože to nejsou žádné pro, pra, přátelské metody, které tady probíhají. A na Slovensku eh, výbor udělal už zvláštní návštěvu a eh, v Rumunsku se o tom intenzivně hovoří. Takže nemůžeme se spoléhat na ty národní instituce, když musíme tady konstatovat, že tady spousta lidí je poháněna kvůli korupci eh, před soud eh, kvůli eh, korupci v zemědělství a kvůli krádežím půdy, tak konečně jednou v komisi musí někdo vzít na vědomí takovéto praktiky. A já, my jako poslanci nemůžeme tady šetřit jednotlivé případy. Bylo by opravdu důležité, abychom k tomuto také slyšeli konkrétní zprávu komise protože tam ty e, alokace opravdu probíhají více než špatně. Prosím. Thank you, thank you very much. Eh. Mnohokrát děkuji. Já bych možná začal tou poslední eh, připomínkou paní předsedkyně. Já bych řekl, že tak to není. Není to tak, že čekáme na případy z jiných zdrojů. Pokud děláme audit a pokud se něco takového ukáže, samozřejmě naši auditoři dělají svoji práci. A taky to není tak, že komise spoléhá pouze na vnitrostátní správní orgány. Společná zemědělská politika je ve společné správě s členskými státy a samozřejmě kontroly provádí i komise. Děláme svoji práci, máme strategický plán auditů na každý rok a systematicky provádíme audit toho, jak ten systém funguje. Pokud se objeví nějaký signál z různých zdrojů, z tisku, z dopisů, zemědělci nám často píšou, tak my reagujeme. Ale především musíme získat důkazy. Nemůžeme postupovat na základě informací, kde nám někdo řekne, že se něco děje. Musíme eh, zjistit, jaká je situace a potom můžeme něco dělat. Takže pokud budete mít nějaké takové informace, budeme za ně vděční, protože, jak říkám, v Rumunsku, na Slovensku. Zjistili jste za ty dva roky něco na Slovensku? Ano nebo ne? Ano, u toho Slovenska jsem vám říkal, že něco děláme, že provádíme audit. Ten případ není uzavřený a ty informace vám zatím nemůžeme dát, protože to nejsou informace, které lze veřejně sdílet. Takže ten proces na Slovensku dál pokračuje. A v Rumunsku v Rumunsku prozatím nebyl takový jednoznačný případ v průběhu auditu, který by byl příkladem záboru půdy. Nebyly žádné stížnosti ze strany zemědělců. Ale jak jsem říkal, musíme zjistit fakta a potom eh, s tím něco budeme dělat. Proto bych řekl, že ten audit v Rumunsku dál probíhá. Budeme v tom pokračovat, ale musíme postupovat podle pravidel. A pokud dochází k podvodu, protože to, co říkáte o porušování pravidel, to se netýká SZP. Ne, ty zábory půdy nespadají pod SZP. Nesmíte dávat peníze někomu, kdo nevlastní půdu. A v rozporu se zájmy nebo přání vlastníka. Takže to je v rámci Ne, Pokud je to porušení pravidel, znamená, že je to e, trestně právní případ, vyšetřuje to OLAF a vnitrostátní orgány. Jinak postupovat nemůžeme. A samozřejmě, pokud je nějaký problém s fungováním systému, děláme svoji práci a také zajišťujeme finanční zájmy EU, zabezpečujeme finanční zájmy čistými finančními korekcemi a děláme to ve všech případech. A když dovolíte, a jak jsem říkal, je to věc, kterou se musíme dál zabývat, vyžaduje další diskuzi a my to s našimi pracovníky s vámi rádi ještě probereme a uvidíme, jak dál. Jestli mohu, rád bych se vrátil k té otázce, která se týká velkého počtu opatření, která máme v programech pro rozvoj venkova. Já myslím, a ta otázka zjednodušování a toho, jak pomáhat zemědělcům, především, jak víte, Usilujeme o to, aby se změnil model fungování EZP, abychom se víc zaměřili na výsledky a abychom přešli od dodržování předpisů k výsledkům, abychom omezili počet různých opatření, která teď platí, a abychom se zaměřili na otázky, které nám pomohou splnit naše cíle, klíčové cíle. ale bude to souviset s reformou, která dál probíhá. Co se zjednodušování týče, máme řadu příkladů toho, co už se udělalo, zejména v rámci nařízení Omnibus. To se teď implementuje. Například v případě členských států, které mají nízkou chybovost a mají dobré výsledky v auditu, je možné omezit počet eh, prověřovaných eh, zemědělců ze 3 na 1%. Také se snažíme využívat nové technologie, abychom nahradili anebo úplně zrušili kontroly na místě kontrolami vzdálenými. To také zjednoduší život zemědělců. Pokud jde o údaje a rozdíly mezi příjmy malých a velkých zemědělců, platby pro zemědělce vycházejí z plochy, takže když mají větší plochu, dostanou víc peněz. Ale samozřejmě Každý hektar musí být v, v dobrém stavu z hlediska klimatu, životního prostředí. Takže pokud je o příspěvek k ochraně životního prostředí, je důležité, aby na tom byl dobře každý hektar. Ale už teď byly velké snahy ze strany komise zlepšit distribuci přímých plateb. Především, jak si vzpomínáte, celá léta jsme se snažili zavést maximální strop na každou farmu. A jak víte, i v současném návrhu komise opět navrhujeme maximální povinné platby na farmu a je tam degresivita z 60 tisíc a byl by tam strop 150 tisíc eur na farmu. Ale aby to mohlo být součástí evropských předpisů, musí se na tom dohodnout členské státy a parlament. Takže samozřejmě eh, chceme i podporu parlamentu a členských států, aby k tomu došlo. A podle současné politiky, ale i do budoucna, je tady možnost vyšších plateb na hektar. Funguje to, v některých členských státech to funguje. Některé členské státy dokonce uplatňují maximální strop, ale ne všechny, protože teď je to dobrovolné. Komise by byla velice ráda, kdyby situace byla taková, že náš návrh bude plně podpořen a distribuce zlepší. Máte pravdu, že pokud je o statistiku, můžeme vykazovat různé věci. Různá čísla se dají vykládat různým způsobem, ale řekl bych, že není pochyb o tom, že když si vezmeme celkové statistiky, platby na hektar pro větší farmy klesají s počtem hektarů. Takže platby za první hektar jsou vyšší než za poslední hektary. A dokazuje to také výroční zpráva o činnosti. Ten rozdíl se zmenšuje, možná ne dost rychle, ale rozdíl mezi platbami v členských státech, kde mají vysoké platby na farmu, třeba na Slovensku, se snižuje. Sice pomalu, ale jde to dolů. Můžete to prosím uzavřít? Ano, Možná bych se vrátil k té otázce environmentálních ambicí. Říkáte, že naše zpráva je příliš optimistická. Já si myslím, že ta zpráva vychází z informací, které dostáváme. Máme společný systém vyhodnocování, automaticky zhromažďujeme údaje od členských států. Já bych řekl, že jsou tam určité prvky, které fungují celkem dobře. Například 30 zemědělské půdy, která představuje eh, trvalé, trvalé pastviny, ale ne všechno je tak růžové a proto toho musíme udělat také víc v oblasti životního prostředí a klimatu. Ale současné politice už teď máme určité prvky, včetně ozelenění. Například jsme se rozhodli, že zakážeme použití pesticidů v produktivní oblasti EFA. Takže se, eh, je zřejmé, že se snažíme i v rámci implementace této politiky. Ale velká výzva souvisí s budoucností a proto teď navrhujeme, že zajdeme ještě dál a že se zaměříme na výsledky. Ne na dodržování předpisů, ale na výsledky a doufáme, že nás podpoří i Evropský parlament. K té horizontální otázce, která tu zazněla na začátku, toho moc nemohu dodat, pokud je tady o to prohlášení a, a, nebo hlášení výsledků, ale řekl bych, že prohlášení ve výroční zprávě o činnosti je naprosto jasné. Já vím, že jsem odpovědný za výsledky, hodně se to týká výsledků a v té zprávě také pojednáváme o klíčových ukazatelích výsledků, ale samozřejmě pokud jde o postoj kolegia, tady bych to nechal eh, jenom u toho, co říkal pan Paké přede mnou. Děkuji vám. Já myslím, že k zemědělství budeme mít ještě spíš dalších, eh, ještě spoustu dalších dotazů. Mám takový eh, plíživý dojem a, a určitě eh, se ještě vrátíme k vašim písemným odpovědím. A teď se tam panu Lemetrovi. A, a, a mnohokrát děkuji za to, že jste také přišel. Já vás poprosím, abyste se omezil nějak na pět minut protože jinak bychom se dostali ještě k, do většího skluzu. Děkuji. guten Morgen. Ähm, äh, herzlichen Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám také eh, děkuji tedy a přeji dobré ráno a vynasnažím se eh, nechat hodně času na otázky. Vážení členové výboru KONT, já se zaměřím hlavně na dvě témata. Výkonnost na straně jedné a zajištění na straně druhé. Pokud jde o výkonnost, eh, finanční výkonnost eh, obou fondů, které spravuje generální ředitelství eh, Regio, to je Fond rozvoje venkova a Fond soudržnosti. Jsou to dva příběhy. Jeden je pozitivní a sice, že eh, míra výběru konkrétních projektů u těchto dvou fondů představuje více než 80 dostupných prostředků. Ale pak tady je také méně šťastná stránka, která se týká skutečné provádění, tedy eh, míry plnění politik, tak jak to lze měřit prostřednictvím finančních plateb poskytovaných státům. A tam jsme na historicky nejnižších úrovních pro tuto fázi finančního rámce, tedy je to něco méně než čtvrtina dostupných prostředků, i když se blížíme ke konci šestiletého období tohoto víceletého finančního rámce. Myslíme si, že to je neuspokojivé, to každopádně je to velice neuspokojivé a chtěl bych jen upozornit na takové eh, dvě stránky tohoto jevu. První stránkou je to, že toto vyvolává velké problémy pro zprávu eh, rozpočtu na úrovni EU. Eh, v tomto okamžiku je nevyhnutelné, že více než 50 přídělu pro politiku soudržnosti ve stávajícím finančním rámci bude muset být placeno až v příštím období, více než polovina. Za druhé, a to já považuji za ještě důležitější bod, nepřinášíme to, co by občané očekávali od Fondu soudržnosti v tomto okamžiku. A dovolte několik příkladů, které za chvilku uvedu. A proto komise navrhla, jako nezbytné opatření postupně se vracet k lepší finanční kázni. A postupně se vrátit k pravidlům N plus 2, tak jak se používaly v minulosti. Proč zmiňuji občany? Podíváme-li se na konkrétní eh, ukazatele výkonnosti a na současnou situaci tvorba pracovních míst u malých a středních podniků, to je pro občany pochopitelně velice relevantní. Kolik eh, pracovních míst bude vytvořeno? Na konci roku 2018 je to 43 tisíc pracovních míst jaká jsou očekávání za toto období. A myslím si, že to je velice eh, opatrné, eh, zhruba 500 tisíc pracovních míst. Takže jsme se ještě nedostali ani na desetinu z hlediska výsledku toho, co bychom měli dosáhnout. Druhý příklad my eh, hledáme projekty u výzkumných institucí, tvůrců projektů, Máme zhruba 6 tisíc projektů, které byly uskutečněny a za celé období cíl je více než 60 tisíc projektů, takže zase opět zhruba desetina těch očekávaných výsledků. A tak to bych mohl pokračovat. Ale předpokládám, že, myslím, toto bylo výmluvně vysvětleno. Chtěl bych také upozornit na to, co podle nás je velice zdravý vývoj v současném období a sice, že máme pevný rámec výkonnosti. Čísla, která jsem uvedl, ta eh, si tedy nevycucáváme z prstu, ta vycházejí z jasného rámce výkonnosti a systému podávání zpráv ze strany členských států. A mohu rovnou ujistit pana Šastela, že spolehlivost Eh, údajů o výkonnosti, které dostáváme z řídicích orgánů, eh, kontrolují jednak národní auditní orgány a také my sami. A pokud nejsme spokojeni s tou spolehlivostí, můžeme i pozastavit platby do doby, než se tu spolehlivost podaří zajistit. A takové případy máme, kdy došlo k pozastavení pladeb právě z těchto důvodů, že ty eh, údaje o výkonnosti nejsou eh, dostatečně přesvědčivé. Asi ponechám eh, přeskum výkonnosti až do eh, diskuse. My jsme ten přeskum dělali před dvěma měsíci. Ta rezerva se bude využita k přerozdělení některých prostředků v souvislosti s nedostatečnou výkonností v některých oblastech. A nyní, pokud jde o zajištění Nebudu tady zabíhat do podrobností mechanismu systému eh, zajištění v eh, období 2018, eh, protože tady není mnoho změn a přejdu tedy k tomu, co jsme zkoumali, abychom zajistili přesvědčivost účetní závěrky nebo účetních závěrek, které jsme dostali za roky 2016-2017. Měli jsme 175 takovýchto účetních závěrek eh, ve srovnání pouze s 35 předchozí rok, takže to ukazuje, jak pomalu to období začalo. Když se na to podíváme, zkoumali jsme všechny účetní závěrky, všech 175, a na základě hodnocení rizik jsme prováděli znovu hodnocení výkonnosti přímo v terénu v členských státech pro jednotlivé operační programy. Na základě toho jsme vyhodnotili reziduální eh, riziko pro platby, to je uvedeno v každoroční eh, auditní zprávě. Je to zhruba kolem 2%, něco málo pod 2%. A když jsem podepsal ty účetní závěrky, eh, stále ještě byly některé případy, kdy hodnocení eh, pochybných případů pokračovalo a my jsme usoudili, že v nejhorším případě toto riziko by se mohlo zvýšit na Ve všech případech, kde jsme dospěli k závěru, že reziduální riziko pro konkrétně operační program je vyšší než 2%, požádali jsme o dodatečné korekce a to se týkalo 29 operačních programů. E, jaké e, chyby se nejčastěji objevují? Máme mnohem lepší informace než v minulosti, protože jsme standardizovali typologii chyb. Největším zdrojem chybovosti jsou nespůsobilé výdaje. A tady mohu případně vysvětlit, čím je to způsobeno. 40 chyb souvisí s nespůsobilými výdaji. Druhý velký blok chyb se týká eh, chyb v veřejných zakázkách, zhruba jedna, to je zhruba jedna třetina chyb. Takže to jsou takové dominující příčiny. pak dvě výhrady, jedna na období 2020, která se týká 30 operačních programů. To je přibližně desetina všech operačních programů a potom také pro 2007-2013, to bylo asi 18 operačních program, ale tam už se to jenom uzavírá a už jenom hradíme závěrečné platby na tyto programy, pokud jsme si jisti, že re, eh, reziduální eh, míro rizika je pod 2, 2% a zbytek asi nechám do dotazů. Děkuji. Děkuji vám. Já se pokusím své otázky také rychle položit a, a také trošku schrnout. Mně e, tady e, přijde, e, že by tady jste, ne, účetní dvůr má nějakou chybovost přes 5%, zatímco vy jste pod dvěma Mně to není jasné. Proto bych byla ráda za eh, objasnění, eh, jaké jsou eh, rozdíly mezi předpoklady účetního dvora a DG Regio. za druhé, hm, finanční nástroje jsou značné zdroje chybovotosti a co o tom víte? Kde jsou problémy v těch finančních nástrojích? Potom E, účetní rok 2017 až 18 258 přitně deseti e, multifundových e, programů s Emplem už předložilo do 1. března 2019 certifikované uzávěrky. Komise přijala 242 nebylo by eh, správně dojít k závěru, že nemůžete říci nic o eh, tom balíčku ujištění eh, na léta 2017 až 2018, protože ještě stále tedy probíhá verifikace. SAD? Paní kolegyně Penkova. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Lmétrovi za ten podrobný přehled. Začal jste důležitým tématem, to je ta dobrá míra výběru, ale nízká míra absorpce u RDF a Fondu soudržnosti. A vy jste nám dal aktuální čísla. Mě by tedy zajímalo, zda přijímáte nějaká konkrétní opatření, tak abyste členským státům které mají problémy s absorpcí, pomohly, aby skutečně potom investovali evropské prostředky co nejefektivněji. A můžete případně popsat opatření, která se přijímají, když se něco pozdrží. Je tady něco konkrétního, jak můžete eh, pomoci členským státům používat fondy efektivněji? A druhá otázka se týká pana Lmetra a asi pak i pana Korteho. To souvisí s tím, co právě řekla paní Holmajer. To jsou zjištění Evropského účetního dvora z května tohoto roku, kde je uvedeno, že 72% podvodů s evropskými prostředky souvisí s eh, fondem strukturálních investic. Jsou tady nějaké konkrétní opatření, jak tomu čelit a pak eh, ještě, to je možná spíše pro pana Korteho, je tady nějaký důvod pro odložení eh, společné eh, strategie proti podvodům v oblasti zaměstnanosti. Děkuji. Olivia Šastel. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám e, dva dotazy, které už tady částečně byly zmíněny. První dotaz se týká kapacity absorpce, která není optimální. Já, mě by zajímalo, jak vypadá technická pomoc na národní úrovni. Je třeba ji zlepšit, je třeba ji lépe financovat. Měly by v rozpočtu EU být další prostředky na to, aby lépe se vyškolili ti, kteří v terénu v jednotlivých e, zemích e, kde jsou potíže, mohli podpořit zlepšení té absorpční kapacity? A druhá otázka, paní předsedkyně, hovořilo se i o finančních nástrojích. Víme, že mnohé finanční eh, příděly dnes jsou eh, poskytovány formou finančních nástrojů, eh, některých členských státech to představuje 10 až 12 v jiných zemích nejsou žádné finanční nástroje a mě by zajímalo, jak se díváte na toto téma, tím spíše, že finanční nástroje jsou zdrojem chybovosti poměrně významným, pokud se nemýlím. A jak se tedy napravují tyto chyby? Eh, zajímalo by mě, co k tomu můžete říct. Děkuji. Děkuji mnohokrát za zprávu. Moje otázka eh, se ubírá stejným směrem jako otázka eh, kolegů z SD a Renew. Jednak je to ta nízká absorpční míra, to je mm, problematické pro nás všechny. My jsme tu ve prospěch občanů a není dobré, když eh, členské státy nebo jejich agentury nejsou schopny absorbovat peníze, které jim může EU poskytnout. Také by mě zajímalo, zda jsou nějaká nová, eh, nové koncepty, nápady, jak navýšit, zlepšit tu zatím nízkou eh, míru absorpce. Pokud jde o otázku těch eh, nedoplatků, jak zajistit, zajistíte dostatek prostředků na to, abyste vypořádali všechny žádosti, až eh, konečně přijdou faktury? Máte něco v plánu? Vy, vaši kolegové nebo komise obecně? A když se ještě vrátím k těm různým eh, mírám eh, provizorní eh, míra reziduálního rizika ve srovnání s tím, co používá Evropský účetní dvůr, eh, tak EKR se domnívá, že, že komise používá alespoň 13 takovýchto odlišných eh, měr nebo ukazatelů a to potom vyvolává nedostatek přehlednosti a může to působit zmatení, pokud jde o to, zda ta, to poskytnuté zajištění je skutečně relevantní a důvěryhodné. A zpráva o udělení absolutoria jasně říká, že komise by měla přestat používat um, používat e, míry chybovosti, které se liší od těch, které používá Evropský účetní dvůr. A myslíme si, že právě teď je ten vhodný čas tak učinit. Byla uh, už učiněna opatření v komisi uh, v tomto směru a pokud ne, tak proč? Děkuji. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, eh, für Ihre Frage. Děkuji vám, paní otázku, paní předsedkyně, za vaše dotazy. Děkuji i ostatním poslancům za jejich otázky. Pokusím se systematicky je probrat. Uh, hovořili jste o té míře chybovosti, tak jak ji zmiňuje Evropský účetní dvůr. Je nepochybné, že až bude zveřejněna zpráva Evropského účetního dvora, tak určitě tu reziduální míru chybovosti eh, přejmeme z té zprávy a budeme chtít, eh, nebo rádi vysvětlíme důvody, eh, proč třeba jsou rozdíly eh, mezi procenty, které jsem uváděl já a která, která se tedy nezmění, mezi procenty, které která uvádí Evropský účetní dvůr, tak jak to bude tady zveřejněno v nadcházejících týdnech. Co se týče problémů eh, u finančních nástrojů. Myslím, že tyto problémy jsou eh, dvojího rázu. Za prvé, mechanismus financování. A co se děje s, těmi, eh, s tím předfinancováním u finančních nástrojů? zda řídící orgán tyto částky předává přímo nebo s nějakým prodlením finančním institucím, které spravují finanční nástroje. Jedná se vlastně o výklad těch pravidel a myslím, že by nás to nemuselo moc znepokojovat, protože nakonec je to otázka jenom pár měsíců a pak se situace vyřeší. A toto je situace, kterou jsme zaznamenali v jednom konkrétním případě v loňském roce. Druhým zdrojem chybovosti je zásadnější eh, věc a to je dodržování typu podniků, které mohou získat podporu eh, prostřednictvím půjček či záruk. A zdá například je třeba zaměřit podporu eh, na, malých, na malé a střední podniky a zdá tedy toto bylo dodrženo nebo ne. I v minulosti panovaly odlišné názory mezi námi a Evropským účetním dvorem na výklad těchto pravidel, protože eh, definice je taková, že většina podpory má být určena malým a středním podnikům, ale to právě byla otázka výkladu, jak se definuje ta většina, i zda to je počet půjček, nebo zda to je celkový finanční objem a tak dále. Nicméně myslím, že to celkově vedlo k pozitivnímu výdaji, eh, vývoji a do budoucna by se měl vyjasnit zejména přístup ke všem informacím, které potřebujeme my a Evropský účetní dvůr, abychom zajistili, že tyto nástroje budou tedy v souladu se všemi pravidly. A také, že řídící orgány dodržují pravidla pro předávání financí finančním institucím. Ale já bych velice upřímně toto nevnímal jako něco, co by naznačovalo nějaký zásadní eh, problém u finančních nástrojů, nebo že tam mm, přetrvává větší riziko, eh, pokud se peníze tedy poskytují prostřednictvím finančních nástrojů. A abych to doložil, finanční nástroje jsou dnes, a myslím, že to do budoucna se ještě sníží, zdrojem 11%, eh, nebo v 11% případů chybovosti. A finanční nástroje Přitom představují více než 11 pladeb, které jsme poskytli. Takže myslím, že to není nijak nepřiměřené. Pokud jde o účetní závěrky za období 2017-2018, o kterých jste hovořili, paní předsedkyně, máte určitě pravdu v tom, že naše práce ještě není uzavřená. My jsme provedli přeskum vlastně v kancelářích u všech těch závěrek, které jsme obdrželi, ale stále ještě pracujeme přímo na místě na základě vyhodnocení rizik, což je obvyklý postup abychom zopakovali práci těch eh, auditních eh, orgánů a řídicích orgánů. Takže ještě nemáme definitivní eh, pohled na všechny účetní závěrky za období 2017-2018. Paní Benková se zmiňovala o absorpci a co děláme my, abychom členským státům pomohli e, zlepšit absorpční kapacitu. Myslím, že v současném období jsme opravdu vytvořili e, řadu důležitých nástrojů podpory. První, e, který už je k dispozici od roku 2014, je, že máme takzvaný kompetenční rámec. Co to znamená? Vlastně všechny kompetence či schopnosti, které jednotliví členové řídicích orgánů nebo kontrolních orgánů měli vlastnit, aby mohli dobře odvádět svou práci. Je to vlastně takový přehled, seznam eh, profesních znalostí a schopností jednotlivců, které jsou zapotřebí. A my jsme vyrozuměli, že to je poměrně užitečné vodítko pro řídicí orgány, především, aby eh, byli schopni zjistit, eh, co třeba pracovníkům za znalosti chybí a mohli to napravit. Za druhé, pokud jde o ty nápravné prostředky, a tady bych možná eh, přešel i k poznámce pana Šastela ohledně technické pomoci. Členské státy mají velký objem technické pomoci, tak aby bylo možné financovat systém řízení. Dnes to představuje 4 eh, celkového finančního přídělu. A to mohou být poměrně vysoké částky. A skutečně by tyto částky které už jsou dostupné, měly uvolnit k dobrému cíli tak, aby se vylepšily znalosti a schopnosti, eh, pokud se ukáže na základě toho zmiňovaného přehledu, že chybí. Nicméně stále se snažíme eh, poskytovat i přímou podporu, nezávisle na té technické pomoci, která je k dispozici, protože také máme rozpočet eh, na centrální technickou pomoc a z toho financujeme nejrůznější nabídky, kdy je možné poskytovat eh, eh, experty pro určité oblasti, pro veřejné zakázky nebo pro něco jiného. A my vlastně platíme ty experty tak, aby mohli vyjet a proškolit lidi v terénu. Jeden, je to jenom jeden z příkladů. A pak tady je ještě ten Jaspers, což eh, představuje částku 30 milionů eur ročně a představuje to velkou část z našeho rozpočtu na technickou pomoc. A slouží to k tomu, aby členské státy se naučily připravovat především velké projekty a tuto službu mohou využít bezplatně. Musí jenom vyvinout iniciativu. Takže myslím, že tady je mnoho možností a Celkově bych eh, trochu spochybnil to tvrzení, že to, že jsme dnes na nízké úrovni finanční absorpce, že to souvisí eh, prostě s vlastnostmi absorpční kapacity systému. Souvisí to s tím, že ta pravidla jsou poměrně volná a že můžete postupovat pomalu. Neznamená to, možná, že by eh, ten systém byl rychlejší, kdyby tady byl větší eh, tlak zvnější. Pokud jde o opatření v oblasti podvodů, k tomu bych řekl a i s odkazem na nedávnou zprávu Evropského účetního dvora, který zkoumal, eh, co se udělalo v současném období, bych řekl, že se ubíráme správnou cestou. Členské státy skutečně dodržují ta posílená pravidla, tak, aby se zlepšilo zjišťování eh, podvodů tím, že mechanismy pro zjišťování podvodů se vlastně zapracují do těch příslušných postupů, které státy používají. A my to zkoumáme i v rámci auditu systému v jednotlivých státech. Zjišťujeme, zda členské státy mají dostatečně e, přesvědčivý přístup k zjišťování a prevenci podvodů. A i zde jsme se snažili poskytnout vodítka členským státům na počátku období, aby věděli, jak mohou postupovat. Ale uznáváme, že e, to je cíl, e, který se vlastně může měnit s tím, jak se mění e, pravidla. Pravidla se změnila, pro, pokud jde o střed zájmů. V srpnu loňského roku byla rozšířena a pochopitelně toto je jedna z oblastí, která spadá pod potenciální podvody, na, které, na kterou se nyní aktivně zaměřujeme i ve spolupráci s členskými státy. Už od října eh, už proběhlo několik akcí s členskými státy, abychom zjistili, jaké jsou osvědčené postupy u eh, střetu zájmu a také, abychom ověřovali, že členské státy zohlednily změnu pravidel eh, ve svých systémech řízení. A pak ještě samozřejmě to není poslední záležitost my zjišťujeme situaci v členských státech. Ano, asi hovořím eh, příliš ze široka. Finanční nástroje, obecné vyhodnocení, to už jsem de facto zmínil. Jak zlepšit absorpci do budoucna? Já nevím, jak to bude vypadat v příštím období. Eh, ne, nenajde jednou, eh, nenastane žádný zázrak, kdy členské státy obrovsky navýší svou absorpci. Já myslím, že pro příští období je důležité, abychom se vrátili nakonec k pravidlu N plus 2, protože jinak to bude moc pomalé, ale také, abychom mm, prostřednictvím navržených zjednodušujících opatření vše urychlili první opatření, které navrhujeme, že se nebude měnit systém, že se eh, nebudou dělat žádné předinvestice a podobně. A druhé opatření, které bych chtěla zdůraznit, je to, že jsme eh, usnadnili pokračování projektů, eh, které začaly v tomto období, aby pokračovaly i v příštím období. A ne, nebude to žádný tedy start od nuly plán na financování těch dosavadních nedoplatků. Řada pladeb přijde až po roce 2020 a plán je v našem návrhu víceletého finančního rámce. E, tam e, toto je všechno zohledněno a mohu vás ujistit, že ten návrh VFR, který jsme předložili, včetně stropů e, pro platby 2021-2023, by měl umožnit členským státům, aby dostali platby včas. A konečně k racionalizaci Eh, míry chybovosti. Myslím, že to jsme eh, udělali. Vy jste tady mluvili o těch 13 different, eh, odlišných ukazatelích. Letos jich bylo mnohem méně, to číslo 13 je z loňského roku. Ale samozřejmě, pokud je nějaká možnost to nadále snížit, tak se jich budeme určitě zabývat. Vielen herzlichen Dank auch für die Aus Mnohokrát vám děkuji i za ty podrobné údaje. Nyní Eh, půjdeme dále k panu generálnímu ředitelu řediteli eh, Kortemu. Já vás poprosím, abyste se trochu omezovali, protože jinak nakonec tohoto zasedání poslední generální ředitel nebude mít šanci už vůbec nic eh, říct, natož odpovědět na nějaké otázky, takže vám děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji vám za pozvání. Já myslím, že to zvládnu velice stručně, protože milý kolega už to řekl spoustu Hmm, což eh, se bude týkat i mé oblasti. Jako DG Ample eh, jsme eh, součástí evropské kohezní politiky a samozřejmě tu mechaniku sdílíme s kolegy v DG Regio. Ale jsme také trošku odlišní, pokud chcete hledat rozdíly ty mezi fondy, které zpracovává eh, DG, eh, DG Regio, tak my investujeme do lidí, eh, zaměřujeme se na lidi. Hodně jsme to dosáhli, díky také, myslím, investicím, které jsou možné v Evropském sociálním fondu uprostřed krize. Dávám několik čísel. Proto eh, komise dala na stůl návrh, který je poměrně ambiciozní pro příští finanční eh, rámec, kde ta celková částka pro SF Plus stoupne se stávajících 85 eh, miliard na 101 miliardu. Teď máme 15 operačních programů v rámci ESF a v rámci Evropského fondu pro ty nejdeprivovanější a potom také uvnitř komise eh, ten Evropský eh, fond globalizace, přizpůsobení se globalizaci, za ten také eh, zodpovídáme. Teď k prohlášení o spolehlivosti a výkonnosti díky eh, zlepšení v regulačním rámci eh, eh, učiněným ve stávajícím finančním období 2014 až 2020, myslím, že náš model ujišťování byl zásadně posílen. Nakonec, a to jste asi slyšeli už mnohokrát, Právě členské eh, státy eh, zodpovídají o, tedy za implementaci členských států a ne komise, ale my sdílíme tu, sdílíme tu odpovědnost a myslím si, že eh, to desetiprocentní zádržné každoroční vyrovnání účtů a velice přísná politika přerušování a pozastavování a také u Evropského sociálního fondu zavedení eh, častějšího používání jednodušších nákladových variant, které jsou velice užitečné pro eh, projekty eh, sociálního fondu, zásadně posílilo náš systém. A pomáhá to zajistit řádné nakládání prostředků v souladu s cíly, které stanovujete vy. Myslím si, že jsou to velice dobrá opatření, jsem docela přesvědčen a asi uh, už jste to viděli v mé zprávě, ten nový systém funguje dobře a opravdu přináší stále větší uh, přínosy. Samozřejmě vždycky jsou tady, je tady prostor ke uh, zlepšení. To bude asi uh, zajímavější. Mm, samozřejmě nechcete ode myslet, že všechno je v pořádku. vždycky je tady prostor ke zlepšení. Nebudu opakovat, co říkal Mark Lemeter, ale že eh, ta témata jsou hodně podobná. Nakonec náš model ověřování eh, se opravdu eh, spolehá na práci kontrolních orgánů vnitrostátních. A proto my jsme vydali výhradu ke 28 z těch 248 programů k Evropskému sociálnímu fondu a k, zejména k iniciativě hm, e, zaměstnanosti mládeže a potom tři e, k, e, hm, ty, pro ty k fondu pro ty nejdeprivovanější. Můžete se na to dívat dvěma způsoby. Můžete si říct 28 výhrad z 215 programů, to je docela dost ale ukazuje to, že ty systémy fungují, eh, důsledně uplatňujeme pravidla a odhalujeme chyby. A to nám eh, dává jako odpovědnému vůči rozpočtovému orgánu dostatečné ujištění. Ale musíme eh, také zjišťovat, proč ty výhrady byly učiněny a jak členské, členským státům pomoci vyřešit problémy k tím vedoucí. Zmíním jenom tři věci proč eh, podle naší analýzy je pořád ještě tolik výhrad. Za prvé, jsou tady otázky, eh, které se týkají mm, systému ověřování ve členských státech, potom je tady také eh, zadávání veřejných zakázek, ale méně než u Fondu soudržnosti a regionálního fondu. A potom je tady jedna konkrétní otázka, na kterou jsme narazili, v letošní eh, zprávě a sice kontrola eh, oprávněnosti eh, těch partnerů v iniciativě zaměstnanosti mládeže. A potom je tady také harmonogram. Některé kontrolní orgány prostě neukončily ten audit včas pro naši výroční uzávěrku. Čili o to nám jde a my samozřejmě budeme pokračovat a budeme toto zohledňovat eh, v našich plánech do budoucna. Od roku 20, 2008 eh, Pardon, od eh, toho, co jsem podepsal, těch 28, tak si 28 už jsme 7 vyřešili. A no, mohli jsme je začít proplácet. Potom k výkonnosti. Tam také Podobně jako v DG Regio bylo dosaženo zásadního pokroku. Měli jsme opravdu velice pomalý začátek, pomalý začátek od roku 2014, ale jsme svědky zásadního eh, urychlení eh, eh, v implementace. Ta úroveň projektů v ESF je hm, tedy stoupla na 76% v červenci 2019, čili je to výrazně víc oproti těm 14% o rok dříve. Do dva roky na začátku. Tím bychom měli eh, také umožnit eh, zrychlení eh, čerpání, které je teď jenom na 26,2%. Tady pravidlo N plus 3 nám vůbec nepomáhá. A to je hlavní důvod, protože tady se odstraňuje spousta té kázně které by členské státy, kterou by členské státy měly dodržovat. Když dáte eh, tři roky, tak samozřejmě poleví členské státy a my nechceme tedy, aby to takhle bylo. A teď ještě, jak už jsem říkal na začátku prezentace, některá ta čísla, která jsme schromáždili k eh, dopadu těch fondů. To je, myslím, eh, velmi dobrá zpráva. Přes 26 milionů lidí bylo podpořeno z Evropského sociálního fondu a z iniciativy zaměstnanosti mládeže, včetně 4 milionů dlouhodobě nezaměstnaných. Samozřejmě uprostřed krize eh, ty fondy zásadně pomohly těmto lidem a také členským státům. 2,6 milionů účastníků eh, našlo práci, 3,6 milionů eh, získalo kvalifikaci a 1,4 eh, absolvovalo vzdělání na základě aktivní, podporu, eh, aktivní podpory. A ta iniciativa zaměstnanosti mládeže opravdu ukázala, že je cená, protože jsme velice rádi, že zvolená předsedkyně von der Leyen z tohoto udělala jednu ze svých priorit pro nadcházející období. Eh, takže na tom pracujeme a až to eh, bude všechno politicky ověřené, tak eh, se k vám rádi ohledně tohoto vrátíme, ohledně téhle skvělé iniciativy. Tímto bych to uzavřel a samozřejmě jsem maximálně vynasnažil odpovědět na vaše dotazy. Děkuji. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora. Děkuji mnohokrát, takže teď bude pokračovat předsednictví ve španělštině. Děkuji mnohokrát panu Kortemu. Přejdeme k otázkám. Není tady zpravodajka, takže otázky bude klást pan Zdechovský, takže prosím. Muchas gracias. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane Korte, za vaši prezentaci a za vysvětlení. My máme vždycky radost, když k nám přijdete a seznámíte vás s vaším názorem na tyto politiky. Já mám řadu konkrétních otázek. Mimo jiné, v loňském roce komise vysvětlila ve výroční zprávě o řízení a výsledcích, že pokrok, pokud jde o celkovou chybovost, celkovou ohroženou částku byl důsledkem vylepšení politiky soudržnosti. Letos jsme informováni o tom, že výborné výsledky, pokud jde o snižování chybovosti proti loňskému roku 1,1%, že to byla pouze předpověď a není to skutečná chybovost. Jak může parlament důvěřovat číslům, která předkládá Evropská komise? Na to se chci zeptat. A jak je možné vypočítat celkovou částku, která je ohrožená na základě AMPR, čistě jenom na základě nějakých předpokladů? A třetí otázka, jak interní eh, auditní servis komise za takových podmínek vystavuje pozitivní stanoviska, co se týče spolehlivosti údajů obsažených v AMPR. Na straně 83 vidím, že komise je připravená zamyslet se a probrat s Evropským účetním dvorem, jak dál vylepšit zjednodušování prezentace chybovosti do budoucna. Byl bych velice rád, kdybyste mohl odpovědět na tyto otázky. Mnohokrát děkuji. Muchas gracias. Děkuji vám, paní Benková. Thank you, Miss Vice. Děkuji, paní místo předsedkyně, a děkuji panu Kortému za podrobné vysvětlení. Já se vrátím k otázce, kterou už jsem položila panu Lemetrovi, týká se to podvodů. Můžete nám říct, jak to teď vypadá s implementací společné strategie v boji proti podvodům, která byla odložena pro letošní rok? A pak ještě jedna stručná otázka. Ve výroční zprávě o činnosti odkazujete na zprávu pro sociální fond za rok 2018. Je ta zpráva už k dispozici? Děkuji. Gracias, Děkuji, pan Šastel. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár rychlých otázek. Nejprve k Evropskému sociálnímu fondu. Vím, že v minulosti se členským státům vytýkalo, že nedostatečně vyhodnocují Evropský sociální fond, podnítila nějak komise členské státy k tomu, aby prováděly systematické hodnocení fondu, tak aby se potom mohly vypracovávat eh, politiky vycházející z konkrétních statistických údajů. Za druhé, iniciativa pro zaměstnanost mládeže a záruka pro mladé, to jsou takové novátorské eh, snahy, jak přispět ke snižování nezaměstnanosti mladých. I zde musíme vycházet ze spolehlivých údajů, které lze navzájem mezi členskými státy srovnávat. Jak jste přispěli k tomu, aby členské státy vylepšily sledování eh, zpráv a zlepšily kvalitu údajů o eh, těchto dvou nástrojích týkající se zaměstnanosti mladých? A za třetí, v oblasti zaměstnanosti, jak komise měří trvanlivost investic ze strukturálních fondů? Děkuji. Gracias. Děkuji, paní von Kramen. Okay. Well, um, I don't want to repeat the... Já nechci opakovat otázky, které už zazněly. Mě spíš zajímá, že je tady jedna skutečnost, zjevná skutečnost, a totiž, že komplikace s některými z programů a s žádostmi nedokážeme vyřešit a nedokážeme pomoc těm nejzranitelnějším. A mě by tady zajímaly nějaké konkrétní návrhy v rámci nového víceletého finančního rámce. To, že chcete navýšit počet osobních údajů, kritéria, zejména, dejme tomu, pro dlouhodobě nezaměstnané a nejzranitelnější skupiny. Na základě toho, co jsem slyšela, na základě našich zkušeností se zdá, že bude ještě těžší nějak se dostat k těm skupinám, kterým chceme opravdu pomoct a které to podle nás potřebují. Nejsem si jistá, jestli je to problém Německa, nebo jestli takový problém mají všichni. Ale chtěla bych upozornit na to, že by se neměly navyšovat překážky a kritéria v příštím víceletém finančním rámci. Možná, že máte nějaké nápady. Samozřejmě na jedné straně potřebujeme objektivní kritéria, musíme vyhodnocovat. Musí to být proces, na kterém to dokážeme na základě kritérií sledovat, ale na druhou stranu, zvlášť u těch skupin, které my máme na mysli, je to spíš zátěž. Muchas gracias. Děkuji vám všem za konkrétní otázky a nyní přejdeme k odpovědím pana Korteho. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za otázky. Pokusím se odpovědět postupně. Nejprve pan Zdechovský. Já myslím, že to, na co se ptáte, nás trápí. Rozhodně mě to trápí hodně. Vy jste uhodil hřebík na hlavičku. Jsou to základní otázky? Jde o to, jak chybovost počítáme my a jak účetní dvůr. Takže vám blahopřeju k tomu, že jste si toho všiml. Ano, je to správná otázka. Je to velice problematická záležitost. A souvisí to s odlišnou metodou, nebo s tím, že my a účetní dvůr máme různé metody. Ten základ, který se využívá pro výpočet, je odlišný. Ne, není to proto, že chceme vyvolávat nějaké spory s účetním dvorem, nebo naopak. Ten problém je mnohem zásadnější a já myslím, že parlament by se tomu měl věnovat i s účetním dvorem. Já jsem pracovník, který uděluje povolení v rámci ISF i dalších fondů a ve výroční zprávě o činnosti musím vyhodnotit rizika za kalendářní rok. Takovou mám povinnost podle finančních nařízení. A v té zprávě, kterou jste viděl, tu jsme dokončili v červenci. Jak já mohu, když to má být na kalendářním základě? Já to prostě musím nějak odhadnout, ta rizika, která ještě přijdou v druhé polovině roku, protože k tomu nemáme nic. Dostali jsme ty balíčky prohlášení věrohodnosti, ale ne pro druhou polovinu roku. Takže já to s kolegy nějak odhaduji. Je to důkladný proces, já se za to mohu postavit, dokážu si to obhájit. Samozřejmě to vychází z toho pravidla 10%, zadržení 10%, to je velmi užitečné, to znamená, že u, každého, u každé žádosti o platbu vezmeme 10%, a to si necháme, než se to všechno vyjasní a než proběhne audit. A teprve, až je to všechno hotové, tak to uvolníme. Takže už tohle je velice taková silná obhajoba. Můžu vám vysvětlit, že opravdu neriskuji, nepoměrně neriskuji. Nicméně účetní dvůr stanoví chybovost na základě údajů z minulosti a v tom je problém. Vždycky to tak dělali. My to s nimi každý rok mm, projednáváme, my připouštíme, že je to problém. Je to matoucí pro vás a také pro všechny ostatní. Nemám nějaké snadné řešení, ale doufám, že jsem vám dokázal vysvětlit, o co vlastně jde. Je to těžké, bylo to těžké a do budoucna bychom se měli pokusit o nějaký jiný výpočet chybovosti. Samozřejmě je to zásadní. V diskuzích o věrohodnosti. A myslím, že jste se ještě ptal... Ne, já myslím, že jsem v podstatě odpověděl na vaši otázku. A pokud ne, tak se k tomu ještě můžeme vrátit. Dál paní Penková pokud jde o boj proti podvodům a strategii. Já myslím, že se nezdrželo nic. Vy říkáte, že je to zdržení, ale my společně s dalšími generálními ředitelstvími zpracováváme naši společnou strategii pro boj proti podvodům. Pokračuje to. Komise to přijala teprve 29. dubna 2019 a já myslím, že velice brzy budeme schopni společnou strategii předložit vám u strukturálních fondů. Samozřejmě primární odpovědnost mají členské státy, ale my s nimi velice aktivně spolupracujeme. Vybízíme je, aby se víc snažili, aby zejména posílili své analytické nástroje, aby byli proaktivní abychom měli proaktivní analýzu rizika podvodů. A mohu také zmínit, že máme nástroj, který se jmenuje Arachne a ten nám hodně pomáhá. Vychází to z velkých dat o obchodních propojeních mezi aktéry v Evropské unii a přes algoritmus je dáváme dohromady a to umožňuje nám a zúčastněným členským státům, nedělají to tady všechny, ale většina ano, umožňuje nám to velice zajímavou analýzu toho, kde jsou rizika podvodů ve vztahu k evropským penězům a velice aktivně to využíváme společně s členskými státy. Takže já myslím, že u té strategie pro boj proti podvodům by bylo nejlepší posílit tento analytický nástroj, ale samozřejmě Jako obvykle to musíme dělat s členskými státy. Pokud jde o implementaci, o zprávu o implementaci, už jsem vám nějaká čísla říkal k tomu, čeho jsme dosáhli. A implementace toho programu v letech 16, 17, 18 začala probíhat dost dobře. Když se podívám na eh, vyhodnocení výsledků, konkrétně pro priority ISF, 78 priorit nebo těch milníků bylo dosaženo, 25 nedosáhlo milníků a u dvou programů ve dvou členských státech komise nebyla schopná vyhodnotit, jestli výsledky byly dosaženy nebo ne, protože údaje nebyly spolehlivé. To se týká tedy dvou členských států. Pane Šastele, vy jste se ptal na význam hodnocení. Já rozhodně jsem na vaší strany. Eh, na straně ve svém GR mám tým, který se zabývá pouze hodnocením a mohu vás ujistit, že tomu překládáme velký význam a stále se snažíme vylepšit své nástroje tak, abychom získali více informací, Úzce spolupracujeme s členskými státy na schopnosti vyhodnotit eh, skutečný dopad našich programů. To tež platí i pro iniciativu pro mladé lidi. Tam k mé lítosti jsme zjistili, že to má eh, slabé stránky, zvláště v některých členských státech, právě pokud jde o Eh, sledování zúčastněných. Je tady otázka, zda lze skutečně prokázat, že člověk, který se do programu zapojil, eh, si udrží pracovní místo nebo bude pokračovat v nějakém vzdělávání či odborné přípravě. Pokud jde o trvalivost investic, to je také velice dobrá otázka. Tato otázka je možná spíše důležitější pro kolegy z generálního ředitelství Regio, protože my zajišťujeme investice spíše do, nebo oni zajišťují spíše investice do struktur. My se zabýváme spíše lidmi. My tedy sledujeme počet lidí, kteří získali pracovní místo a snažíme se sledovat eh, i eh, délku eh, nebo počet roků, po něž si udrží pracovní místo, ale takovým prvním cílem je, aby vůbec ti lidé přestali být nezaměstnaní. A poslední otázka. Problém na pomoci těm nejzranitelnějším skupinám v Evropské unii. Já myslím, že to je pravda. Nicméně Celkový obrázek, pokud jde zaměstnanost v Evropské unii, eh, je velice dobrý. V Evropské unii teď máme 241 milionů lidí, kteří mají práci. To, jsou, to je nejvyšší úroveň od dob, kdy jsme začali shromažďovat údaje. Neříkám, že to bude Evropskému sociálnímu fondu nebo že je to všechno zásluha Evropské komise, protože ty pracovní příležitosti nevytváříme my, ale podniky v Evropské unii. Ale chtěl jsem jenom říct, že ten obrázek je dobrý. A když se podíváte, kolik mladých lidí a lidí ze zranitelnějších skupin eh, byli zdviženi z chudoby a našli práci, je to ústyhodné. Nicméně je také jasné, že když eh, se podíváte na jiné údaje, než je ten průměr za Evropskou unii, který je dobrý, vidíme, že v určitých členských státech jsou oblasti velkých problémů. A když se podíváme na nezaměstnanost mezi mládeží. Myslím, že v naší zemi, v Nizozemsku, je to 3 nebo 4 takže nicotné. Ale když se podíváte na jiné země, Itálie, Řecko, Španělsko, ta procenta jsou desetkrát vyšší. Musíme se na to víc zaměřit a myslím si, že to politické poselství od nově zvolené předsedkyně je velmi vítané a pracujeme na tom. Další zranitelné skupiny jako Romové, myslím i migranti, kolegové o tom ještě možná asi budou mluvit. Tady posilujeme spolupráci, abychom zajistili, že migranti, kterým bylo uděleno povolení usadit se v Evropské unii, okamžitě eh, za, jsou napojení do systému, protože to je také velice zranitelná skupina a já doufám, že i s vaší podporou se tomu budeme věnovat dalším mandátu. Muchas gracias, señor. Děkuji vám, pane Korte. Nyní je na řadě generální ředitelka pro migraci a vnitřní věci. Paní Mišu, máte pět minut na tu úvodní prezentaci. Good afternoon. Uh, thank you. Dobrá odpoledne, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že jsem mezi vás mohla přijít a zaměřit se s tímto výborem v otevřeném dialogu na aktivity v loňském roce na našem generálním ředitelství. V roce 2018, což byl první rok, kdy jsem byla generální ředitelkou, jsme se skutečně hodně snažili byli jsme odhodlaní dál zpracovat eh, politiky, které by představovaly reakci na naše výzvy. Snažili jsme se koordinovat naše snahy na všech frontách. Zavést nové systémy informatiky, zajistit jejich interoperabilitu a zajistit také operační a finanční podporu za účelem účinné implementace opatření v oblasti migrace a bezpečnosti. Velice krátce některé eh, výsledky projdu, pokud je o migraci. S Evropským parlamentem jsme se v březnu dohodli na tom, že vznikne nebo dáme další pravomoci e, pobřežní stráži. Posílili jsme navracení a navrhli jsme přepracování směrnice o navracení. Posílili jsme eh, zákonné cesty do EU, zmodernizovali jsme pravidla EU pro víza Pozměnili jsme vízový kodex a samozřejmě vízový informační systém. O tom se tedy ještě vyjednává. Ale ráda bych vám uvedla pár příkladů, protože v této politice, na které já pracuji, jde hlavně o konkrétní výsledky v terénu. V roce 2018 počet nezákonných migrantů poklesl asi na 150 tisíc. což je ještě méně než před krizí. A to je hmatatelný výsledek. Nicméně, situace je eh, nejistá a jako vidíte, a ještě k tomu něco řeknu, v posledních měsících, zejména na jedné či dvou těch tras, jsme zaznamenali mírný nárůst. Máme víc než 25 tisíc eh, z těch nejzranitelnějších migrantů, kteří se přesídlili v roce 2018. Fond pro azyl, migraci a integraci podpořil víc než 40 tisíc lidí i návrat v porovnání s 16 tisíci v roce 2017. Ale samozřejmě financovali jsme země, prvního vstupu, což je Řecko, Itálie, Španělsko, Malta, Kypr. Ale ráda bych vám řekla, že se nám nevždy podařilo eh, splnit náš cíl. Velice dobře znáte ty obtížné diskuze o reformě společného evropského asilového systému. Všichni se musíme snažit najít východisko ze slepé uličky a já eh, doufám, že i parlament se dál bude snažit. A i nově zvolená předsedkyně to zařadí mezi své priority. Už jsme to viděli v některých prohlášeních. V oblasti bezpečnosti eh, generální ředitelství ho připravilo několik legislativních návrhů pro boj proti terorismu, organizovanému zločinu, Cílem je posílit eh, mimo jiné pravidla pro uvádění prekurzorů na trh a obchodování s nimi. Chceme také eh, zjednodušit výměnu finančních informací o trestných činech, chceme vylepšit právní rámec pro boj proti podvodům a padělání nepeněžních platidel. Bylo to všechno přijato v roce 2019 až na jeden návrh, který je stále ještě v parlamentu a v radě a který má bránit rozšiřování teroristického obsahu online. Doufám, že bude velice brzy přijat spolu zákonodáci. Co se rozpočtu týče, chci vám uvést konkrétní příklady. Politiky vnitra byly podpořeny částkou 2,6 milionů vyčleněných prostředků, což představuje zhruba 2 rozpočtu EU. dosáhli jsme velice dobré míry implementace. Více než 90 absorpce. Také je třeba zohlednit dopad přidělených příjmů, což je specifikum těchto prostředků. Generální ředitelství Home dokázalo o 40 snížit nevyplacené závazky a e, důkladně to všechno sleduje. Absorpční míra absorpce podle národních členských států v oblasti azylu, migrace a integrace a také na základě Fondu pro vnitřní bezpečnost vykazují stoupající tendenci. Díky kontrolám, které jsme zavedli, odhadovaná celková částka, která je ohrožená, je malá. Je to asi 17,7 milionů a zbytková chybovost zůstává pod dvěma procenty. Tento výsledek je o to povzbudivější, když to porovnáme s celkovými náklady naše kontroly. V roce 2018 to bylo nižší než v roce 2017, navzdory nárůstu objem vyplacených peněz v roce 2018. Já mám ve zprávě šest výhrad. Jedna je nová. Týká se to eh, Evropské agentury pro eh, pobřežní a hraniční stráž. To jsou výhrady, které se týkají potenciálního dopadu na generální ředitelství HOM. Další výhrady jsme měli i loni, ty další čtyři. Týká se to všech fondů, Solidu i AMIFu. A jak už jsem vám říkala v loňském roce na obdobném zasedání, my jsme stáhli dvě výhrady pro Spojené království a pro AMIF u Řecka. Tyto výhrady ukazují, že jsme důkladní a proaktivní. Korekce nám pomáhají vytvářet preventivní kulturu, protože členské státy i příjemci jsou si vědomi toho, že v případě potřeby eh, si od nich peníze vezmeme zpátky. A na závěr bych chtěla říct, dámy a pánové, vážení poslanci, že generální ředitelství Home funguje v, dynamickém, eh, živém, proměnlivém politickém prostředí a je to proto náročné z hlediska plánování do budoucna, ale i z hlediska implementace fondů EU. Kromě toho, abychom mohli řešit nouzové situace, komise často doplňuje národní program členských států dalšími prostředky. V komisi se nám daří koordinovat naše snahy, aby se fondy využívaly jak interně, tak externě. Nevždy to bylo všechno snadné, to znáte velmi dobře. Vždycky se můžeme zlepšit a máme toho ještě hodně před sebou ale já jsem odhodlaná pokračovat stejným tempem. Doufám, že budeme pracovat ruku v ruce, abychom společně dokázali reagovat na budoucí výzvy. Mnohokrát vám děkuji. Muchas gracias, señora Mich. Děkuji vám, paní Mišu. Nyní otázky. Pan Zdechovský. Es un poco difícil su apellido. I think you have uh, better and better já myslím, že mi to eh, eh, vyslovujete čím dál tím lépe za moje jméno. Děkuji. Děkuji vám, paní Mišu, za prezentaci. Víme, že se toho stala spousta a spousta je to rozběhlého, ale přesto máme k, výkonu, eh, k, výkonu, k rozpočtovým výkonům řadu otázek. A nezlobte se na nás, máme jich spoustu konkrétních vašemu DG, že často nechápeme. Jak může dojít k takovým věcem, jako je EASO a problém s ním. Potom máme kritickou otázku, jak vnímáte eh, odpovědnost DG Home a svou odpovědnost eh, v téhle věci. Dnes jsme eh, tady hlasovali o absolutoriu na rok 2017 a já jsem byl opravdu velice překvapen. Výsledky OLAFu. Navštívil jsem EASO v létě na Maltě a byl jsem otřesen, opravdu otřesen tím, jak je možné, že se stalo tolik věcí. Je to tak malá agentura, to je opravdu ostuda Eh, Evropské unie. A nikdy ve svém životě nebudu věřit, že tohle byl schopen někdo udělat za krátkou dobu a udělat takových eh, chyb. Takže to je první otázka. Za druhé, eh, proč DG Home nestanovilo žádné klíčové výkonnostní indikátory k tomu eh, systému nebo k tomu plánu na eh, znovu osídlení a relokaci a přesídlení. Tohle se týká těch nejzranitelnějších migrantů a zejména eh, migrujících dětí. A velice důležité otázky se týkají rozpočtu. V Europolu a v Eurojustu je čím dál tím více případů. A, a jako Evropský parlament víme, že Europol a Eurojust um, budou spolupracovat s OLAFem a dalšími evropskými institucemi. Ale zároveň um, mají méně peněz a zaměstnanců. Jak uh, řeší DG Home tuhle uh, situaci? A co chce eh, DJ Home naplánovat do budoucna? Další otázka. Jaké, eh, na jaké problémy narážíte v Německu a Británii? při zprávě eh, těch pevných fondů a mm, Řecko a Finsko, se to tý, tam se to týká AMIFu. Proč trvá tak dlouho napravit ty problémy odhalené v Německu? od roku 2013 vzhledem k tomu, eh, že ten rozsah výhrad není tak velký. A poslední věc. Jaká je skutečná eh, role evropských eh, styčních úředníků pro migraci a, jaká bude jejich přidaná hodnota? Gracias, señora Penko. Děkuji, paní Benková. Thank you, Ms. Veš. Já vám děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, paní Mišu, za vaši prezentaci. Já budu mít jenom stručnou otázku jednu. Mm, účetní dvůr doporučil eh, ve výroční zprávě za rok 2017, abyste eh, něco, abyste eh, řekli, že připravujete obecné zásady pro členské státy ke způsobilosti DPH eh, a zaplacené, eh, tedy eh, přijatelnosti DPH a zaplacené státními orgány. Můžete nám říci, jak jste pokročili s těmito obecnými pokyny? Děkuji. Pan Šastel. Děkuji, paní předsedající. Několik otázek z mé strany. Za prvé otázky týkající se výhrady vyjádřené k vlajkovým programům vašeho GRŠ jako e MIF a ISF, což je Fond vnitřní bezpečnosti, pokud jde o rozpočty 2014 až 2020. Eh, hovoří se o závažných nedostatcích eh, v řízení a v kontrolních systémech a mě by tedy zajímalo, jaká opatření jste naplánovali, abyste posílili kontrolu a audit, zejména ve spojení s, členskými, s členskými státy. Také bych poprosil o stručnou analýzu, vím, že už nemáme dost času, ale stručnou analýzu vývoje nástroje pro uprchlíky v Turecku, především pokud jde o operativní spolupráci s nevládními organizacemi, aby bylo dobré eh, možné řádně spravovat eh, projekty, jak to vypadá s vyčleněnými finančními zdroji. A dále bych rád obdržel více informací k řízení a fungování hotspotů, jaké jsou problémy, eh, s nimiž se především střetáváte a jak je možné těmto problémům čelit. A také bych eh, si rád eh, vyslechl informace ohledně toho, jak vaše ředitelství spolupracuje s dalšími útvary, tak aby se zlepšila komunikační politika Unie, pokud jde o to, co Unie eh, vytváří v oblasti politiky migrace. Děkuji. Děkuji. Paní von Kramon tady není, nevím, jestli pan Peksa ji chce zastoupit, položit otázku nikoli. Dobře, takže dáváme slovo paní Mišu k odpovědím. Well, definitely I'm not going to be já určitě eh, nebudu eh, se zlobit za to, že se ptáte, protože vím, eh, že stejně jako mě vám leží na srdci nalezení řešení v této oblasti, kterou já naštěstí, kterou já mám to štěstí vést. Takže začnu s EASO. Vím, že dnes ráno jste přijali jste se rozhodli, že neuděláte, ne, nevyděláte absolutorium za rok 2017 a s tím já s vámi souhlasím, to je úplně jasné. Jako DJ Home, tam já mám výhrady, tam já mám eh, výhrady za rok 2017 k EASu. Ovšem, eh, nový eh, ředitel už tady byl představen a parlamentu a, a hm, ředitelka a vyjádřila, co bude dělat Ovšem za rok 2017 se musíme postarat o vyjasnění. Předtím, než já odstraním svoji výhradu, a ještě než vy odstraníte své výhrady. Takže co jsme eh, zjistili? Já tady určitě zastupuji komisi. Na DG Home jsem 16-17 měsíců a přišel jsem tam ve chvíli, kdy jsem pracovala s EAZem, Eh, s jeho řídícím eh, eh, výborem, nikoli s generálním ředitelem. A Olaf se okamžitě pustil do této agentury. A to je velice důležité pro oblast, kde pracujeme. Nám se podařilo s řídícím výborem se postarat o to, aby Eh, různá opatření vedla k tomu, aby předchozí generální ředitel opustil agenturu a dočasná výkonná ředitelka přijela asi 150 kroků, z nichž asi jenom 10% teď ještě zbývá dokončit, aby nová výkonná ředitelka um, se eh, zavázala eh, k zavedení eh, vnitřní kontroly, aby řídící orgán a generální ředitel pracovali harmonicky a plně kontrolovali. A v tyto nastavené vztahy nám mají, nás mají učit o tom, že to se stalo, už se, stát, už se dít nebude. U nás jako na DG Home já jsem změnila pravidla toho, kdo se může účastnit toho řídícího výboru. Od poloviny minulého roku je to DG a jeho e, zástupce ředitele. V organizaci DG Home, která proběhla v reorganizaci, e, která proběhla e, v polovině toho měsíce, jsem vytvořila Eh, speciální místo následování agentura. Teď nehovoříme o EASu. A, a veškerá ta práce má vést k tomu, eh, ne aby se jenom vědělo, eh, co se děje v agenturách, sledovat, jak plní úkoly, ale také Eh, aby se eh, nezdvojovaly snahy nebo činnosti jednotlivých agentur. <clears throat> Takže pokud se ptáte na to, co se děje v EASu teď, tak teď tam máme eh, vnitřní standardy kontroly, máme tam systém kontrol v rodivách, máme zlepšenou spolupráci mezi výkonným ředitelem a, a výkonnou rad, řídící radou. A myslím si tedy, eh, a sledujeme jejich nákupy i jejich nábor. A myslím, že to půjde jenom správným směrem. K hlavním eh, eh, výkonnostním ukazatelům k usídlení zranitelných migrantů. Ten strávající strategický plán nezohledňoval ty specifické potřeby, které máme teď po letech 2015 a 16 a proto jsme udělali následující. Vedli jsme eh, zprávu, spoustu zpráv, eh, o každý, měsíčních zpráv o spytlém eh, usídlení, o přesunech, počet, počtech lidí, kteří nemají nárok uprchlíků a migrantů, kolik lidí bylo integrováno. Takže já bych vám odpověděla, že jsme velice eh, bedlivě sledovali tu situaci. Pravidelně no, jsme podávali zprávu o, o mm, pokroku a také ten eh, nedostatek eh, klíčových konosí ukazatelů jsme Mm, promítli do eh, průběžné zprávy, kterou teď projednáme s vámi a s radou. Potom eh, rozpočet Europolu. Ten spočítá, eh, počívá, spadá k nám a Eurojust spadá pod DG Justice. A, a my u nás máme šest agentur a jedna z nich je Europol. A Europol po teroristických útocích v roce 2015 v Paříži naprosto proměnil svoji úlohu. Mandátem Europolu je vyhodnocovat, nebo jeho mandát se má přehodnotit v roce 2021. A my jsme zatím jako komise se pokusili podporovat Europol, protože už jsme mu dali spoustu nových úkolů vzhledem k těm potřebám, eh, které vyplynuly od roku 2015 do dnes. A Europol se pokouší tohle řešit. A pokud se zeptáte Europolu, jestli eh, někdo podporuje eh, hodně Europol při naplňování jeho úkolů k, navýšení mm, jeho rozpočtu, tak je to DG Home a samozřejmě komise jako celek. Ale Nemůžu dělat eh, to, co eh, podle zákona nemohu. Nemůžu změnit mandát Europolu teď v polovině eh, naplňování toho předchozího, protože jsou určité nedostatky, které se objevily od roku 2015 do dneška. Ale s vaší podporou doufám, že se nám podaří mít Europol, který eh, bude eh, naplňovat nebo čelit těm mm, nezbytným výzvám, aby to byla například něco jako spravodajská služba, aby eh, byl interoperabilní, aby pracoval na teroristických obsazích online. Takže to jsou všechno věci, které ještě oni mají udělat a tam jsou třeba tedy prostředky k tomu proč eh, trvají, eh, trvá tak dlouho eh, řízení těch výhrad. Já bych byla opravdu šťastná, kdyby se podařilo je vyřídit za rok. Ale nám to hodně dlouho trvá. I členským státům. Položila jsem si tu otázku minulý rok, když jsem nastoupila na DG Home a vím, kolik máme výměn se členskými státy, abychom pochopili, abychom jim vysvětlili, co je třeba. Protože Eh, když odstraním výhradu, tak ty kroky, které přijmu, jsou dané eh, buď tím, že ten národní systém nefungoval eh, dobře, nebo je třeba si vzít zpátky peníze, nebo jsme nalezli na nějaké jiné nedostatky v tom konkrétním případě. A není snadné provádět ty nápravy velmi rychle. K dalšímu tématu. Už se spolupracujeme s eh, DigiDev, kolegyně tady je, DigiNear také, na eh, řešení výzev k migraci eh, bezpečnosti vnitřní, vnější. A samozřejmě máme tady své delegace. A ty delegace nám i prostřednictvím SVČ dávají informace, které potřebujeme o těch třetích eh, zemích. Ale čelíme tady problému. Minulý rok například eh, jsme eh, chtěli konkrétní informace pro státní příslušníky třetích o státních třetích zemí. Bylo to nesmírně zdlouhavé. Za prvé eh, budování kapacit delegaci, ale také eh, řádné kontakty se třetí zemí. A, ehm, a vzhledem k tomu našemu návrhu, a vidím, že jsme tady už v Jordánsku, Libanonu, Maroku, eh, Nigerii mm, a v řadě dalších zemí toto implementovali a budeme jich, že v Bangladeši, Gambii, Pakistánu a Turecku budou. Takže s těmihle lidmi se nám podařilo eh, navýšit kapacitu delegací, kapacitu eh, konzulární kanceláří, úřadů, abych tam byly rychlejší procedury. Získávat informace o trendech, o časných varováních. Dostávali jsme od nich eh, zprávy. Takže to je velice dobrý prostředek toho, jak dosáhnout vzájemnou podporu s partnery i v návratové politice. A pokoušíme se také zlepšit situaci eh, lidí, kteří už jsou tam ze členských států. Takže máme síť mezi všemi těmi, kteří jsou nasazeni komisí i, i ESVČ, i členskými státy. Potom otázka DPH. My jsme požádali členské státy, aby vyplnili dotazník a, a to do konce září. Na základě tohoto posoudíme potřebu a doufám, že příště, až vás uvidíme, ne za rok, tak eh, vám řeknu, jak budeme pokračovat. A potom eh, trend vývoje eh, v souvislosti s Tureckem. Jaká je ta situace eh, těch, kteří spolupracují s tureckými eh, nestátními organizacemi? Ty vztahy s Tureckem, jak víte, asi lépe nejsou tak snadné, ale v oblasti migrace máme výsledky. Víme, že prohlášení EU eh, e Turecko platí příjezdy až do doby před 14 dny do Řecka a celkově do Evropy byly poměrně nízké. Oproti, tedy i o té době před společným prohlášením to bylo asi o 90% méně, ale dnes zaznamenáváme, aspoň v posledních dvou týdnech, asi dohromady 7-8 tisíc lidí. A na druhé straně v Turecku je 4 miliony lidí. A ta situace je eh, také nesmírně kritická tam. Ty peníze, které my dáváme, a dáme je zejména našim partnerům, a přináší výsledky. Já už nevím o jakémkoliv problému ve vztazích s eh, tureckým, mezi tureckými úřady a, a našimi partnery. Tak tomu bylo minulý rok, ale teď ta situace se zásadně zlepšila. Evropská unie, myslím, eh, přesídla také 24 tisíc Syřanů zpátky. A myslím, že i když eh, se musíme snažit o to, aby eh, pochápali, co se děje v Turecku, tak se musíme snažit o to, aby eh, toto prohlášení fungovalo. A teď zpráva hotspotu. Paní Mišu, mohla byste prosím pomalu uzavřít, protože nám dochází čas. Long. Já se moc omlouvám, vím, že je to dlouhé a se mám k dispozici eh, následně pro otázky, protože vím, eh, že eh, každopádně u hotspotu eh, ta situace v Turecku není dobrá. A s těmi prostředky, které dáváme, eh, se snažíme, aby se situace eh, zlepšovala den ode dne. Aby eh, proběhlo eh, přezimování. A před dvěma eh, lety jsme naplnili ty nové strategie, nebo a ty peníze, které jsme dali do toho, myslím, přináší v určitou hodnotu. Ale pokud vám 700 lidí přijede do hotspotu každý den, tak se musíme postarat o to, abychom měli finanční eh, zdroje i další zdroje eh, na straně agentur, které eh, pomáhají řeckým úřadům řešit tyhle výzvy. A vždycky jsme jim posílali akční plány k tomu, jak tedy postupovat den ode dne, jak komunikujeme. Vážení poslanci, já už tím končím. Udělali jsme toho hodně, ale když tak poslouchám média, tak pokud máme jeden negativní signál, tak eh, ten se rozšíří všude a když mám 10 dobrých zpráv, tak se to nešíří. Moje úloha jako administrátora je abych společně s dalšími kolegy se postarala o to, aby eh, peníze, které dáváme, eh, byly vynakládány eh, správně a aby ta politika přinášela výsledky a nakonec, aby jsme, abychom řešili jak migraci, tak bezpečnost a obavy s nimi související a aby tohle eh, všechno eh, přinášelo méně problémů eh, občanům. Ale je to obtížné. Ještě to můžeme zvládnout hodně. Akorát vám chci říct, že potřebuji vaši podporu, abych vydávala správné signály a doufám, že také s novou komisí budeme vytvářet tedy se nám podaří poskytnout ještě lepší eh, výsledky a dosáhnout ještě lepší komunikace. Děkuji vám. Děkuji paní Mišu a nyní přejdeme k eh, zástupci generálního ředitele pro mezinárodní spolupráci a rozvoj pan Dance. Máte pět minut eh, na ten úvod. Musíme to probrat co nejrychleji, protože tlumočníci budou muset odejít.